So, first of all... Takže, v první řadě vás všechny vítám. Všichni víme, proč jsme tu. Jsme tu kvůli slyšení kandidáta na komisaře pana Nikolase Šmita, našeho drahého pana kolegy, se kterým by se jistě dobře spolupracovalo, ale nejdřív ho musíme ve funkci potvrdit. Takže toto je začátek té spolupráce, toto dnešní slyšení. V první řadě bych vám chtěla připomenout, že v souladu s pokyny pro stanovení komise příloha 7 jednacího řádu parlamentu, parlament vyhodnocuje kandidáty na komisaře na základě jejich obecných kompetencí evropského ducha a osobních znalostí. Hodnotíme jejich dovednosti řešit přidělené portfolio a komunikační dovednosti. Ráda bych rovněž před slyšením připomněla, že pan komisař, pan kandidát na komisaře zodpověděl na písemný dotazník, který byste všichni měli mít. Stručně mi dovolte nastínit vám strukturu dnešní debaty. Pan Schmidt dostane prostor na maximálně 15 minut v rámci úvodu. Poté dostane na konci schůze až 5 minut na své závěrečné eh, poznámky. A budeme mít prostor pro 25 otázek, přičemž debata proběhne na principu ping-pong. Eh, budou sloty o pěti minutách Jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, jedna minuta na následnou otázku od stejného poslance a jedna minuta na odpověď na tuto otázku. Vzhledem k vysokému počtu otázek a vzhledem k striktnímu omezení času je potřeba zajistit velice striktně respektování řečnické doby. A prosím všechny, abyste si to uvědomili. Výbor EMPL je hlavní výbor, který je zodpovědný za dnešní slyšení a výbor Ekon je přidruženým výborem. A výbory Kult a FEM byly pozvány. Takže vítáme všechny kolegy z konkrétních výborů. První kolečko otázek bude pro koordinátory politických frakcí. Druhé kolo pak bude založeno na celkovém rozdělení otázek mezi politické frakce včetně mimo jiné zástupců nezařazených poslanců. Upozorňuji, že tlumočení je k dispozici ve 23 jazycích. Všichni řečníci mohou využít svou mateřštinu a vyzývám vás, abyste svými jazyky mluvili. Ale Nezapomínejte, že to, co řeknete, bude tlumočeno a tím pádem, prosím, nehovořte příliš rychle, aby tlumočníci zvládali pracovat. A nakonec vás chci informovat, že rozprava bude přenášena živě po internetu na parlamentním webu a přístupný bude i videozáznam na stejných webových stránkách. Tak, teď takový stručný úvod, ne o panu Šmitovi, ale spíše o jeho portfoliu. Řekla bych, že tyto plány, které jsme vyslechli, jsou eh, velice ambiciozní, jaké přednesla paní Ursula von der Leyen. Ráda bych zdůraznila, že zde je hlavně Evropský pilíř sociálních práv a jeho implementace. Dále tady je záruka pro děti, což je nástroj, který, jak doufáme, bude chránit ty nejzranitelnější z našich občanů, tedy děti, zejména z menšin a sociálně vyloučených komunit. A já jako Slovenka doufám, že eh, Evropský pracovní orgán se co nejrychleji eh, pustí do práce v Bratislavě, tam, kde sídlí, protože je potřeba urgentně začít implementovat eh, koordinaci sociálních systémů. A teď poprosím tedy pana Šmita, máte slovo na 15 minut. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, c'est un très grand honneur. Paní předsedající, vážení poslanci a vážené poslankyně. Je mi velkou ctí být mezi vámi na tomto slyšení. Úkol, který mi byl svěřen, pakliže v něm budu potvrzen, mi dá příležitost spolupracovat s vámi. Má politická profesní kariéra, řekl bych, ukazuje, že se snažím budovat evropský projekt. Měl jsem velkou čest být účasten některých klíčových momentů tvorby Evropy a umožnili jsme tím růst Evropy a prosperitu mnoha generacím. Evropa je postavena na hodnotách, na základních právech, které jsou součástí našich každodenních životů. Jsme odhodláni, jak se říká v preambuli SFEU, prosazovat hospodářský a sociální pokrok našich národů. Jde o sociálně tržní ekonomiku v konkurenceschopném prostředí, jak se o tom hovoří v článku 3. A právě tomu já se zavazuji přispívat. Evropský model a jeho silné stránky, to je hlavně skloubení ekonomického a sociálního rozměru, aniž bychom zapomínali na rozměr environmentální. V roce 2016 prohlásil Jacques Delors, že pokud bychom měli soudržnost a pouze soudržnost, nemohli bychom podporovat potřeby evropských občanů. Takže dnes víc než kdy jindy je potřeba získat důvěru občanů. Sociální rozměr to je stělesnění Evropy, která chrání, což je zásadní součást celé té evropské skládačky. A já bych se zde formálně chtěl zavázat, že budu naslouchat v rámci skutečného dialogu. A teď přejdu do angličtiny. Budu sledovat dva hlavní cíle. Nejprve podpořím zaměstnanost, budu podporovat vyškolenou pracovní sílu, která bude schopna reagovat na klimatické a další výzvy, které před námi stojí. A za druhé, společně s pracovními místy bude mou prioritou sociální právo pro všechny a inkluze. Budu se snažit dos- dosahovat vysokých standardů na evropském trhu práce. Potřebujeme konvergenci směrem nahoru v našich eh, životních a pracovních podmínkách. Budu na pracovním trhu prosazovat záruky, eh, přístup a dobré příležitosti pro všechny, zejména pro osoby, které jsou postižené, které jsou migranty, eh, pro Romy, a ty nejvíce znevýhodněné. Budu bojovat s chudobou. Chceme přerušit ten cyklus chudoby, který zasahuje zejména děti a chceme zlepšit podporu mladých. Budu pracovat na prosazování spravedlivé Evropy, na udržitelné ekonomice sociálních právech, která zde hrají zásadní roli. Společně Zvali jsem Dobrovsky jsem kandidátem na místo předsedu komise zajistím eh, harmonizaci a posílení sociálního rozměru na základě Evropského pilíře sociálních práv. Velice pečlivě a pravidelně budu s Evropským parlamentem, členskými státy, sociálními partnery a všemi ostatními sledovat dosahování spravedlivější, sociálnější a inkluzivní Evropy. Evropský pilíř sociálních práv to je náš společný politický závazek všech tří institucí. V, úzce, v úzké spolupráci s parlamentem rozvinu akční plán na implementaci tohoto pilíře jak na úrovni Evropské unie, tak v jednotlivých členských státech, kdy navážeme na úspěchy komise pana Junkra a e, na základě doporučení nebo směrnic paní von der Leyen 241 milionů lidí je aktuálně zaměstnáno v EU, což je rekordní číslo. E, nezaměstnanost v Evropské unii klesá, ale ne ve všech členských státech a ne ve všech regionech. Ne všichni požívají tento pozitivní vývoj a my musíme zajistit, že práce se vyplatí a že bude zajišťovat důstojné životní podmínky. Předložím právní nástroj, který zajistí, že každý pracovník v Evropské unii bude mít spravedlivý minimální plat. Nejde o to stanovit jeden, jednu úroveň minimálního platu. E, zaměřím se zejména na sociální modely a na jejich různost v jednotlivých členských státech. Společně je potřeba, abychom jednali na e, otázce rovnosti příležitostí. Musíme zajistit, že ženy i muži se budou cítit bezpečně co do své budoucnosti. A co do budoucnosti rodiny, tak co do budoucnosti dětí. Abychom řešili tyto výzvy, posílíme záruku pro mladé a budeme pracovat na záruce pro děti v Evropě. Genderová vyrovnanost, genderový balans, to je zásadní pro naši vizi o pracovních místech a sociálních právech. Společně s novým komisařem pro rovnost se budu snažit překlenout mezeru v platech a mezeru mezi pohlavími a budeme se snažit plně implementovat směrnici o vyvážení pracovního a rodinného života jak pro ženy, tak pro muže. Mnoho z našich občanů si dělá starosti ohledně rostoucích nerovností. Adekvátní sociální ochrana a penzijní systémy a inkluzivní trh práce se spravedlivými mzdami a platy, podporování aktivního stárnutí, eh, přechody mezi kariérami, investice do sociálních služeb. To všechno jsou témata, která budou důležitá v boji proti chudobě a v rámci eh, zajištění sociální inkluze. Sociální ekonomika zde může hrát velice podstatnou roli, zejména na úrovni místních společenství, tím, že generuje určitou sociální návratnost. Jedna z oblastí, která mi leží na srdci, je zdravotnictví a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Není přijatelné, že v roce 2019 lidé v Evropě jsou stále ohroženi ve své práci. Budu prosazovat přijetí dalších opatření proti proti karcinogenům eh, na pracovišti. Musíme provést novou reflexi ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Komisař pro pracovní místa je také komisařem pro svobodný pohyb pracovníků. To není jen základní součást vnitřního trhu. Je to také považováno evropskými občany za jedno z nejdůležitějších aktiv, jeden z nejdůležitějších výdobytků Evropské unie vůbec. Ale v posledních letech jsme viděli, že mobilita pracovních sil představuje určitý počet výzev, ať už je to sociální dumping nebo takzvaný brain drain, odliv mozku. Ale musíme odolat jakýmkoliv pokusům omezit příležitosti pro evropské občany v rámci volného pohybu po EU. Měli bychom spíše řešit ty podkladné problémy. A zde máme nově vytvořený orgán ELA, eh, eh, eh, e European Labour Authority, což je instituce, která může zajistit spolupráci mezi národními orgány a může provádět mimo jiné také společné kontroly. Na základě diskusí v tomto výboru minulý týden vím, že praktické vytvoření orgánu pro pracovní záležitosti Evropské unie je důležitým tématem pro mnohé z vás. Já vás ujišťuji, že tento orgán bude spuštěn co nejdříve a bude mít k dispozici potřebné prostředky, aby mohl plnit své úkoly. Evropská unie stojí před mnoha výzvami v globalizovaném světě. Jsou zde velké transformace hospodářské, technologické, environmentální a demografické. Je potřeba lidi doprovázet v rámci řešení těchto přechodů. Je potřeba jim umožnit eh, aktualizaci dovedností tím, jak se bude, s tím, jak se bude ekonomika vyvíjet. To si bude žádat investice a bude si to žádat určitou kariérní a dovednostní politiku, abychom měli nástroje, které budou moci doprovázet všechny možné transformace ve všech věkových skupinách. Já se zaměřím na eh, možnosti individuálních eh, vzdělávacích, řekněme, účtů nebo něčeho takového, které budou sledovat eh, rozvoj jednotlivých pracovníků. Stojíme před řadou výzev. Automatizace, digitalizace, umělá inteligence. Je potřeba rozhodným způsobem začít problémy řešit, abychom předešli rizikům, využili možnosti, které sebou tyto transformace přinášejí. Je naprosto zásadní, abychom zajistili důvěru v tuto digitální budoucnost. A proto musíme řeči, řešit eh, pod, pracovní podmínky pracovníků na různých platformách a proaktivně musíme řešit nové formy nejistých pracovních podmínek. Všichni si vzpomínáme na finanční krizi a na dopady, jaké měla na občany i na firmy. Musíme být připraveni potýkat se s budoucími recesemi a musíme zajistit, že Evropa bude připravena reagovat sociálně odpovědným způsobem na podobná budoucí rizika. Odolnost eh, ekonomické a měnové unie závisí na našich stabilizačních funkcích. Budoucí eh, systém zajištění pro případ nezaměstnanosti bude muset být navržen co nejpečlivěji, abychom zajistili co nejrychlejší možnou reakci na možná rizika a šoky, zatímco zachováme potřebnou úroveň eh, zajištění v nezaměstnanosti. Sociální a environmentální udržitelnost to jsou dvě strany stejné mince. Decentní práce, kvalitní vzdělávání, méně chudoby, méně nerovnosti. To musí být v samotném jádru evropského semestru, který se zaměří na, udržitel, na cíle udržitelného rozvoje. Naše činnost na mezinárodním poli musí podporovat eh, důstojnou pracovní agendu pro všechny. Eh, a budu spolupracovat s mými kolegy, abych zajistil, že mezinárodní pracovní standardy budou vždy v jádru našich eh, mezinárodních dohod a v rámci naší multilaterální práce. Investice do lidí, to je něco, co je potřeba rozpoznat jako investici do lepší budoucnosti. Evropský sociální fond plus to je hlavní nástroj Evropské unie v této oblasti. Je to nástroj na podporu implementace principů tohoto pilíře tím, že mu poskytne potřebné prostředky. Přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku nebude sociální ze své podstaty. My musíme zajistit, že nikdo, žádný region ani žádná země nezůstane pozadu. Abychom dosáhli tohoto cíle, ESF+, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, Invest EU a nový fond pro spravedlivou transformaci, ty všechny musí být dostatečně robustní. Silná sociální Evropa si žádá sociální legislativu, která bude aktuální, bude řádně implementována a řádně vynucována. To si bude žádat aby pojem sociální zůstal v jádru naší koordinace hospodářských politik v rámci evropského semestru. Budeme potřebovat efektivnější a jednodušší využívání evropských fondů a permanentní konstruktivní dialog se sociálními partnery a občanskou společností. Sociální dialog by měl být podporován na všech úrovních protože evropský sociální dialog bude fungovat pouze tehdy, pakliže bude postaven na silných autonomních národních sociálních partnerech. Podobně kolektivní vyjednávání by mělo být podporováno, protože představuje velice významnou součást naší sociálně tržní ekonomiky. Jako komisař se budu plně angažovat na dialogu jak s Evropským parlamentem, tak s radou, ale také s národními parlamenty a národními sociálními partnery. Tak to můžeme dosáhnout rovnováhy a efektivních a proporcionálních iniciativ, které budou plně respektovat princip subsidiarity. Víc než kdy v minulosti je potřeba, aby naše diskuze byla vedena fakty. Má práce bude založena na detailní analýze a hodnocení dopadů všech našich iniciativ. Hodlám čerpat inspiraci i mimo Evropskou unii a to od našich partnerů v rámci G7 a G20. Hodlám spolupracovat s mezinárodními organizacemi jako ILO nebo OECD. Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně. Paní von der Leyen nám sdělila jasné poselství. Chceme Unii, která toho chce více dosáhnout. Dnes ráno jsem za vámi přišel s ambiciozním programem, ale ten seznam ještě není úplný. Musíme se v tomto velice rychle se měnícím světě co nejrychleji zorientovat. Já se těším na vaše otázky, poznámky a témata. Vyslechnu vás a slibuji vám, že s vámi s tímto parlamentem v příštích pěti letech hodlám co nejúžeji spolupracovat. Bude potřeba spolupracovat, abychom si vysloužili důvěru podniků, jednotlivců, domácností i rodin a abychom tu důvěru posílili. Evropa je nejlepší místo na světě pro život i pro práci. Můj cíl je k tomuto přispívat, aby to tak zůstalo. Společně budeme mít dost sil spolu určovat naši budoucnost. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Uh... Velice děkujeme, pane kandidáte, děkujeme za to, že jste ve svém úvodu nastínil všechny své ambiciozní plány a také děkuji za to, že jste se držel vyhrazeného času. Ještě předám, ještě předtím, než dám slovo koordinátorům pro první kolo otázek, tak bych vám ráda sdělila, že dnes má paní And Sanders narozeniny, takže mi dovolte jí poblahopřát. A teď už se dostáváme k prvnímu kolu dotazů. Nejprve jsou na řadě koordinátoři jednotlivých politických frakcí. Víte, že máte každý k dispozici pět minut. Vysvětlila jsem také postup, jak jim to bude probíhat. Nejprve pan Denis Radke za EPP, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, pane kolego Šmite, vážení kolegové, vážené kolegyně. Sociálně tržní ekonomika, to je skutečně pracovní princip Evropské unie. Je to poznatek, který je však pro mnohé stále velice překvapující, ačkoliv je to sepsáno i v zakládajících smlouvách EU. Nevím, možná by si lidé ty smlouvy měli konečně začít číst, že ano, ale... Eh, Patří k tomu také poznání o tom, že sociálně tržní ekonomika je sociálně tržní ekonomika pouze tehdy, kdy funguje sociálně ekonomické partnerství. A v mnoha členských státech zažíváme, že toto sociální partnerství již nefunguje. V mnoha členských státech vidíme, že tam je takový ten přístup, že sociální partnerství je něco, co je nám úplně cizí a vlastně to nechceme. A v posledních letech na evropské úrovni zažíváme to, že sociální dialog na mnoha místech jaksi zamrzl nebo usnul, což mimo jiné vede k tomu, že my jako Evropský parlament, my jsme v podstatě byli nuceni k tomu, eh, že jsme museli řešit věci typu netransparentní pracovní podmínky a tak dále, což je něco, co sociální partneři by jistě rádi rozvíjeli dále a mm, rozhodně nám, nás v tom podporovali. A odtud má konkrétní otázka, jak chcete vy osobně, jak chce Evropská komise v příštích pěti letech tu otázku sociálního partnerství dále posilovat, jakým způsobem to sociálně ekonomické hospodářství, eh, to sociálně hospodářské eh, ten model dále rozvíjet. Ano, to je zajímavá analýza. Já si myslím, že evropský sociální model je model, který je založen na sociálním partnerství a sociálně tržní ekonomice. Bez toho sociálního partnerství, bez silných sociálních partnerů, logicky sociálně tržní ekonomika nemůže fungovat. Eh, ona fungovala dlouhá léta v mnohých státech s velkými úspěchy. chtěla zajistit prosperitu pro všechny. Kdysi dávno se tomu říkalo blahobyt pro všechny v jedné zemi. Ale o to jsme se snažili v rámci sociálně tržního hospodářství. Velké změny na světě v sebou přinesly to, že ve všech zemí, jak odbory, tak eh, firmy, byly hodně oslabeny. A to je velice důležité. Zejména eh, v, tak, v takto nastaveném světě je důležité zajistit, aby na obou stranách byli sociální partneři posíleni. Evropská unie, komise, má prostředky, jak tohoto dosáhnout. V rámci toho takzvaného institution buildingu máme mnoho možností, které je potřeba cíleně nasadit, zejména v těch zemích, kde sociální partnerství je v podstatě neznámým pojmem. A proto je potřeba tyto prostředky také koncentrovaně nasadit já plně sázím na sociální dialog. Sociální partneři musí vědět, že je to také v jejich zájmu tento sociální dialog spolu určovat. To je důležité pro každého, aby ten sociální dialog byl úspěšný, protože úspěch jednoho je velice často úspěchem i druhého. Evropa je neskutečný podnik co do konstruktivního pozitivního kompromisu a zejména sociální partnerství to žije z kompromisu. Ale takovéto kompromisy budou pomáhat našemu hospodářství a bude slučovat, sjednocovat naši společnost. Děkuji, pane Radke. Minuta pro následnou otázku, chcete-li? Děkuji. Vy jste řekl, že budeme hovořit i o minimálních mzdách na evropské úrovni. Pro mě je minimální mzda pouze taková berlička. Otázka je, co je spravedlivý takový plat nebo spravedlivá mzda. To se podle mě vyjadřuje pouze v, v kolektivních smlouvách, ne? Má konkrétní otázka. Co hodlá komise udělat, aby zatraktivnila kolektivní smlouvy? Děkuji. Pane Šmite, děkuji. Já jsem kdysi měl kolegu v Lucembursku v politice, který řekl, že minimální mzda je v podstatě kolektivní smlouva, která není nikde sepsána. A podle mě je právě proto minimální mzda tak důležitá, protože určuje ne, že v několika málo zemích, ale v mnoha zemích eh, vlastně se tím konstatuje, že ty kolektivní smlouvy byly eh, oslabeny až vlastně zlikvidovány. A opět se vracíme k sociálnímu dialogu. Musíme posílit sociální partnery, musíme jim ukázat, že ta nejlepší cesta je cesta přes kolektivní smlouvy, protože z nich mají všichni práva a z nich vzniká i flexibilita, kterou v hospodářství občas také potřebujeme. A pakliže v nějakém podniku probíhá kvalitní sociální dialog, pomáhají si ti partneři tam v tom podniku navzájem to nelze eh, nastavit od někud ze zhora, že od zítřka bude mít každý kolektivní smlouvu. Musíme pracovat přes sociální dialog, přes jeho posilování a o tamtud musí přicházet posílení té otevřenosti. Je to v zájmu nás i naší ekonomiky. Jak toho dosáhneme? No, o tom budeme muset přemýšlet. Zda máme nějaké otevřené cesty přes sociální dialog. Já bych vám rád řekl, že mě třeba napadlo dát to za úkol hospodářské a sociální radě, že bychom u ní zadali studii, jakým způsobem bychom v Evropě tuto politiku kolektivních smluv mohli posílit a začít ji rovněž propagovat. OECD na této věci také pracuje, stejně tak jako ILO, a i od nich se musíme nechat inspirovat. Děkuji, paní Jongerius. Thank you, president, and thank... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane Nikolasi Šmety, děkuji za váš úvod. Myslím si, že je spravedlivé říci, že rodina SAD je takovou hybnou silou právě toho Evropského pilíře pro sociální práva. Takže asi vás nepřekvapí, když řeknu, že Evropskému pilíři překládáme velkou důležitost, zejména jeho provádění. Hovořil jste o akčním plánu a já bych navrhovala, aby se změnil váš titul, abyste nebyl pouze komisař pro zaměstnanost, ale komisař pro zaměstnanost a sociální práva. Chci se zeptat na ten akční plán. Jaká legislativní opatření a jakou finanční podporu plánujete, aby došlo k sociálnímu pokroku a ke spravedlivému přechodu vůči udržitelné společnosti? Takže zajímá mě, zajímají mě nejenom ty principy, ale také, jak to bude vypadat v realitě. Když jsme schválili Evropský pilíř sociálních práv v Göteborgu, tak mnozí z nás byli poměrně skeptičtí. Řekli jsme si, no dobře, tak to je nějaké další prohlášení, ale jak to bude dál. Ale pak jsme si velice rychle všimli, že jste stále, nebo že tento pilíř má stále větší potenciál. Ale je zde jedna podmínka. Musí zde být politická vůle, abychom tento pilíř provedli, abychom ho přetavili v konkrétní opatření. A to má právě tato komise v úmyslu. Máme zde strategickou agendu, kterou schválila Evropská rada. Budeme velice rychle pracovat na přípravě akčního plánu. Znamená to, že principy, ty zásady musíme přeměnit v konkrétní opatření, v konkrétní akce. Mohou to být jak akce legislativní, mohou to být také třeba jenom různá doporučení. Mohou to být i určité podněty, které potom samé členské, samotné členské státy mohou využít, protože my samozřejmě respektujeme kompetence evropských členských států a to, že tedy v některých případech jsou sdílené s kompetencem Evropské unie, ale v některých případech jsou to pouze kompetence členských států. Já jsem už hovořil o takových těch zásadních principech. Minimální mzda, Dále záruka pro děti. To si myslím, že ještě musíme dobře vysvětlit, co tím míníme. Už dnes máme záruku pro mladé a já si myslím, že také i tu záruku pro mladé musíme trošku eh, aktualizovat, protože pokud zde máte nezaměstnané mladé lidi, tak to je úplně to nejhorší, co může být v Evropě a snižuje to celou důvěryhodnost Evropy. Takže musíme tu um, záruku pro mladé aktualizovat. Pak zde máme ještě opatření, která mají pomoci eh, pracovníkům různých těch platform internetových musíme eh, stanovit, jaké mají být dobré pracovní podmínky pro ty eh, pracovníky platform. V některých případech si to vyžádá legislativní nástroje a také si to bude eh, vyžadovat finance. Máme zde Evropský sociální fond, který poskytne finance na provádění tohoto evropského pilíře. Děkuji. Paní Jongerius, máte ještě další doplňující otázku. Budete se zaměřovat také na záruku pro děti? Já chci říci, že velice oceňuji tento poměrně nový závazek komise v této oblasti. Je důležité, aby to zůstalo v programu, ale chci se zeptat, jaký nástroj nebo jaký, jaké financování plánuje Evropská komise pro tento nástroj záruky pro děti? A jak chcete přimět eh, také členské státy, aby eh, tento návrh podpořili, až se bude eh, vyjednávat o Evropském sociálním fondu plus a jak zajistíte, aby tam byly nové čerstvé peníze, aby nedocházelo pouze k přesouvání peněz z jiných cílů tohoto fondu. Ano, děkuji. Myslíme si, že chudoba dětí je něco strašného, protože to Eh, ničí budoucnost mladých lidí. Pokud eh, je nějaké dítě, pokud nějaké dítě žije v chudobě, tak to velice často myslí, eh, nebo znamená to to, že i ten člověk i v dospělosti bude žít v chudobě. Takže je to strašné nejenom pro toho jednotlivce, ale pro celou společnost. Už v současné době máme mnoho nástrojů, mnoho opatření, která lepší, nebo která se snaží zlepšit situaci dětí, které žijí v chudobě. Takže musíme všechna ta opatření udělat takovou určitou inventuru, všechny je eh, nějak propojit a musíme se zaměřit na děti, které jsou v největší nouzi v našich společnostech. Nemusí to být eh, třeba pouze nějaké chudé komunity. Můžete mít třeba i nějakou bohatou komunitu, kde žijí děti v chudobě. Takže je důležité domluvit se na tom nejlepším přístupu. Myslím si, že můžeme vycházet třeba i z práce, kterou už učinil Evropský parlament. V některých svých doporučení z minula. Peníze, ano, to je důležitá otázka. Nemůžete mít ambiciozní politiku, aniž byste na ní neměli dostatek financí. Ale já vím, eh, nebo beru na vědomí to, co řekl Evropský parlament. Eh, myslím si, že to je určitě zcela, že, že to je zajímavý podnět a určitě to také o tom budeme hovořit s radou. Děkuji. Nyní pan Dragos Pislaru za Renew Europe máte slovo. Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane navrhovaný komisaři, potřebujeme, aby toto portfolio měl na starost nějaký dobrý bojovník, nějaký rváč, který eh, splní eh, to, eh, v co lidé doufali, když 26. května přišli k volbám. A je důležité splňovat sny občanů. Vím, že jste profesionálem eh, ve, svém obla, ve své oblasti a myslím si, že můžete být dobrý komisař, pokud budete tuto, tento svůj program um, prosazovat bez váhání. Dnes se nacházíme v obtížné situaci. 25% dětí žije v chudobě, Máme také děti, které mají omezené možnosti. Máme zde sice třeba eh, záruku pro mladé, máme zde také Evropský sociální fond plus, ale mm, také zde máme ten Evropský pilíř sociálních práv. Co tedy ohledně mladých? E, jak chcete propojit záruku pro mladé s tou, budoucnou, s tou budoucí agendou pro práci a jak, to, jak, jak chcete aktualizovat nebo pozměnit tu záruku pro mladé, jak jste o tom hovořil? Ano, děkuji. Já už jsem trochu hovořil o té záruce pro mladé. Musíme tu záruku pro mladé jak se znovu nastavit, musíme ji mm, adaptovat na současnou situaci. Záruka pro mladé byla poměrně úspěšná. Ne třeba úplně všude a ne ve stejné míře, ale obecně můžeme říct, že to bylo úspěšné opatření. Ale teď čelíme novým výzvám. Za prvé zde máme nejisté formy eh, pracovních eh, struktur. Velice často se to týká právě mladých lidí, kteří vstupují na pracovní trh za velice nejistých podmínek, takže na to se musíme zaměřit, to musíme řešit. Je důležité, aby mladí lidé měli možnost začít stavět svůj život na větší jistotě. Dále, přechod, digitální přechod, eh, to je něco, to je fenomen, který je všude. Eh, mladí lidé často používají různé aplikace na svých chytrých telefonech, ale přesto nemají dostatek digitálních dovedností. Takže já bych chtěl, aby všichni mladí lidé kteří eh, využijí tu záruku pro mladé, třeba ve chvíli nezaměstnanosti, aby mohli projít eh, nějaké alespoň základní školení v informačních technologiích, aby dokázali adaptovat své digitální dovednosti, aby adaptovali třeba na zaměstnání, o které mají zájem, ale je důležité, aby úplně všichni mladí lidé získali potřebné eh, dovednosti v oblasti digitálních technologií, aby mohli ehm, pracovat v těch moderních místech. Takže Mladí lidé musí mít veškeré příležitosti a budu také na tom spolupracovat i třeba s komisařem pro digitální eh, sféru, eh, s komisařem pro vzdělávání. Budeme přemýšlet o tom, jak můžeme mladým lidem co nej, dát co nejlep, nejlepší příležitost zapojit se do digitální společnosti a do digitální ekonomiky a jak je třeba i trošku, jak se tam motivovat nebo zatlačit. A chceme také ukončit tuto, toto období takové nejistoty a vysokých eh, rizik. Pane Pislaru, máte ještě doplňující otázku? Přemýšlete eh, třeba o tom, že by se ještě nějak komise restrukturalizovala, aby tam bylo třeba nějaké speciální oddělení, které by se zabývalo pouze dětmi, které jsou v nouzi? A pak se chci ještě zeptat také na to, zda se chcete zaměřit na odborné vzdělávání a přípravu Eh, protože i třeba instalatéři nebo zámečníci nebo automechanici musí pracovat s digitálními moderními technologiemi. Eh, například eh, potře- ti lidé musí třeba pracovat i třeba s tiskárnami, 3D a tak dále. Ano, už jsem na to trošku narazil. Je důležité koordinovat svou práci s ostatními komisaři. Ta koordinace bude řízena místopředsedou komise. Já jako nebo já jsem také pracoval jako ministr pro zaměstnanost a mm, i v budoucnosti bych tedy chtěl spolupracovat s dalšími komisaři, těch komisaři nás jsem za druhé bych chtěla říci, že odborné vzdělávání a příprava je zásadní a není to nějaká taková druhá nejlepší volba nebo druhá volba, pokud se vám nepodařila ta první volba, pokud jste se nedostal na univerzitu, no tak dobře, tak ne, tak to vůbec není, protože odborné vzdělávání a příprava je naprosto rovnocená vynikající volba. Musíme podporovat odborné vzdělávání a přípravu. A mm, komise už eh, učinila hodně na národní úrovni, na evropské úrovni, ale i na vyšší úrovni. A všichni víme, že v zemích, kde je dobrá odborná příprava, tak tam je nízká nezaměstnanost a z toho musíme vycházet. A také chci garantovat, že pokud do odborné vzdělávání a přípravy také zapojíme i digitální dovednosti, tak je důležité mít tam i třeba nové způsoby odborného vzdělávání a přípravy takže to přinese prospěch. Děkuji. Další je paní Kira Petra Hansen. Děkuji. Já budu hovořit dánsky. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel, pane kandidáte. Chci říct, že v současné době žijeme v době, kdy musíme reagovat na změnu klimatu a musíme usilovat o udržitelný způsob života má generace a všichni mý přátelé z hnutí Fridays for Future chceme, aby zde proběhl takzvaný spravedlivý přechod. Je důležité zaručit, aby Evropané měli mm, dobrý způsob života, aby neupadali do chudoby, aby nemuseli, eh, aby jejich kariéra neutrpěla tím, že se třeba musí starat o své blízké v určité fázi života. V Dánsku se o to také snažíme, snažíme se také třeba podporovat celoživotní učení. Chci se zeptat, zda chystáte návrh na evropský minimální příjem. A nemyslím tím evropskou minimální mzdu. Jde o ten minimální příjem, který má zaručit, že pracovníci budou zároveň flexibilní, a, ale zároveň se nemůže stát, že upadnou do chudoby. Pane kandidáte, Prosím. Nejprve chci říci, že to, co jste zmínila na začátku svého komentáře, s tím naprosto souhlasím. A pokud si přečtete politické směry eh, paní eh, Ursula von der Leyenové, tak uvidíte, že nám jde o stejné směry. Chceme společnost blahobytu, spravedlivé, spravedlnosti a musíme za to bojovat, protože historické zkušenosti nám ukazují, že pokud takové věci nejsou zaručeny, tak eh, eh, to nefunguje. Takže musí to vlastně být, eh, musí to být zásadou našeho evropského sociálního modelu. Pak jste se ptala na minimální příjem. Téměř v každém členském státu už existuje takový nějaký, nějaký systém minimálního příjmu, ale liší se to, v některých zemích je to nižší, v některých je to vyšší. Uh, Možná řeknete, to je přece otázka subsidiarity, to ať, ale já si myslím, že ne, že přece je zde společný zájem, aby každý občan Evropské unie měl zaručeno, že bude mít nějaký příjem, aby mohl slušně žít a aby, aby ten člověk tedy mm, měl nějaký příjem, i když třeba nemůže být na pracovním trhu. Musíme se zamyslet nad určitými kritérii, nad která budou zásadní pro to, aby člověk mohl žít slušný život. Možná tedy minimální příjem, minimální mzda, samozřejmě se to bude lišit. V, od třeba v Lucembursku to bude jiné než v Bulharsku. Takže je důležité vzít také v úvahu celkový, celkovou životní úroveň v té jednotlivé zemi, eh, ekonomickou situaci, sociální situaci, eh, rozpočtovou situaci v té jednotlivé zemi. Ale zároveň chceme garantovat, že evropský občan, ať bude žít v jakékoliv zemi Evropské unie, že bude moci žít důstojným způsobem života. Pak se musíme zamyslet nad tím, jaký nástroj na to bude vhodný. Už, eh, vedli, už se vedly diskuse s členskými státy a také diskuse s různými organizacemi, které bojují s chudobou a se sociálním vyloučením a které chtějí inkluzi. Takže já s nimi nadále budu hovořit a budu poslouchat jejich názory. Děkuji. Um, já bych se chtěla ještě zeptat, kdy splníte povinnost, kterou máte společně s komisařem Timmermansem a panem Dombrovským, která se týká toho um, zeleného přechodu, nebo ekolo- toho environmentálního přechodu já jsem se jenom chtěla říct, že, že děkuji za vaši odpověď a chci se zeptat, zda také o těch, hovoř, o těch eh, návrzích budete hovořit s komisařem Dombrovským a s komisařem Timmermansem. Eh, týká se to, eh, a zda to stihnete do 100 dnů hovořit o tom zeleném přechodu. Ano, děkuji. Já nevím, zda to úplně stihneme do těch 100 dní. Ale je důležité, že lidé chtějí, abychom vyslali nějaký signál poměrně rychle. Budeme eh, přemýšlet o tom, jaké jsou nejlepší nástroje, jakou má Evropská unie roli v tom prosazování té myšlenky minimální mzdy nebo minimálního příjmu v celé Evropě. A je pravda, že nebudeme čekat až na konec mandátu, že budeme usilovat o to, abychom s tím přišli co nejrychleji. Ale nejprve budu vést konzultace a chci na těch konzultacích trvat, protože my jako komisaři eh, se domnívám, nevíme úplně všechno, takže musíme vést konzultace s těmi, kteří často nebo kteří někdy vědí o těch věcech eh, více podrobností než my. Děkuji a nyní paní Franz Jamé. Ano, to je skutečně uh, téma, které zajímá spoustu občanů. Jsou tady výzvy a nebezpečí. Produs, eh, mod, model založený na uh, neustálém růstu a na rostoucí spotřeby neodpovídá situaci zaměstnanců. Politika austerity, uh, její dopady, um, inkluze migrantů na uh, trh práce, uh, Eh, to je vlastně politika, která eh, vyplývá z otrokářství a eh, ohrožuje důstojnost zaměstnanců, sociální dumping, který je organizován ze strany především vysílených pracovníků. Kdy bude ekonomika sloužit lidem a ne naopak? Jak lépe sloužit občanům a nikoli mm, činit opak? Hmm. Tady byl stanovený kap. A to není jenom uh, Unie, ale také ekonomika, ve, uh, která má sloužit občanům. Všechno, co je program prezentovaný předsedou, ta hlavní linie, kterou jsem prezentoval, má jeden cíl, totiž posílit sociální ochranu eh, v Evropě znovu posílit a aktivovat sociální pokrok. Adaptovat to na ekonomiku, která se mění, na ekonomické prostředí, která se mění, no, globalizaci. Nemůžeme být naivní. A musíme do toho vnášet i naše koncepce do řízení této globalizace. K sociálnímu dumpingu myslím, že eh, stávající komise Ehm, měla velice důležité návrhy, především co se týče vysílání pracovníků, které ještě není aktuální, protože jsme stále ve fázi transpozice směrnic a princip, který je základním principem, na který musíme dbát, na který musíme um, realizovat, je ten samý plat mm, na stejném místě, eh, tedy za stejnou práci. Když jsme zahájili jednání o směrnici o vysílání pracovníků, tak nebylo to snadné, ale podařilo se to a myslím, že v této filozofii ji budeme pokračovat eh, v oblasti sociální spravedlnosti, sociální ochrany eh, s těmi nástroji, které teď máme, jako je Eh, eh, sociální ochrana pro všechny, inkluze. A tady proto mluvíme o garanci pro mladé, pro děti. To všechno eh, posiluje sociální stát, na který je Evropa pyšná. Peníže, máte nějakou následnou doplňující otázku? Na upřesnění. To je jistě dobrá věc, ta liberalizace, ale uh, Eh, eh, my mm, máme problémy vlastně s účni, protože už nemůžeme vzdělávat účně, máme tam ty vyslané pracovníky. Co se týče té směrnice o mm, mzdách a Eh, rovnost tedy eh, směrem dolů, sociální dumping, tady se, eh, jsou to, to se týká těch obchod, o volném, dohod o volném obchodu, které jsou nebezpečím pro naši ekonomiku, když se mm, zamyslíte nad možnostnými budoucími krizemi, že potřebujete skutečně podporu našich občanů, tak to je věc, která nefunguje. My jsme mluvili o ochraně pracovníků, vy mluvíte o liberalizaci. Eh, tato komise oznámila, že bude ehm, pracovat na ochraně, pracovních podmínkách, sociální ochraně v eh, těchto platformách. A je to věc, kterou budeme muset rychle řešit protože ekonomika je stále důležitější a jsou tady, eh, je tady řada problémů, kde eh, vyžadují sociální regulaci. Ta sociální regulace nemůže kulhat za technologickým výbojem. No, ale už bylo řečeno k investice, ano, chceme investovat. Já vidím eh, lidé, kteří přicházejí z různých zemí, Eh, které dobře zná, takže investuje, se investuje obrovským způsobem do eh, vzdělání mladých, duálního vzdělání, především o tom jsme mluvili, to je, to je, to je vocational training a toto právě je eh, garancí, která umožní mladým najít práci, která, bude, která jim přináší se, se dostatečné zabezpečení. Paní Rafalská, ještě otázku? Hmm. Pane eh, komisaři, jedna z priorit nové komise bude podpora rozvoje malých a středních podniků a mobilitu pracovníků. To je velice cené. Ale právě teď se pracuje na revizi Ehm, eh, regula, dvou ehm, nařízení, ehm, které mají zvýšit zátěž zaměstnavatelů a byrokracii, co to nařízení číslo 883 87. Mezinárodní doprava, hm, stavebnictví, péče, to jsou sektory, které mohou být postiženy. Vy eh, předpokládáte nějaké změny v těchto ustanoveních? Eh, abyste posílili konkurenceschopnost. A státy jako Polsko, Slovensko, eh, to jsou země, které chtěly odmítnout tyto nové návrhy. Já plně s vámi souhlasím, když říkáte, že malé a střední podniky jsou velmi důležité. Ano, jsou důležité pro ekonomiku, růst, pracovní místa. A jsou to podniky, které vytváří nejvíce pracovních míst. Současně musíme zajistit, aby všichni, kdo pracují, eh, tak měli slušné pracovní podmínky. Jsou to malé, střední podniky nebo velké firmy. Každý občan, každý pracovník v Evropě musí mít korektní plat a mm, pracovní podmínky. Musíme podporovat malé střední podniky v těchto změnách, to je samozřejmé. Musíme zajistit, aby o to odpovídalo nové digitální ekonomice, to je velmi důležité. A nemůžeme budovat budoucí podniky na základě špatných pracovních podmínek a velice nízkých mest. To není budoucnost ekonomického modelu v Evropě. A já souhlasím, že otázka administrativní zátěže vždy bude jedním z důležitých bodů našeho programu. E, tyto mm, věci nezatěžují konku- naši konkurenceschopnost a proto předseda řekl, že Musíme být velmi opatrní zavedením nové legislativy, skutečně posoudit, zda je nutná ta nová legislativa. A nemůžeme říci, že ekonomika eh, nepotřebuje nějaký rámec. A co, co bylo řečeno eh, v rámci, eh, tri, tak tady jsou prvky, jak to usnadnit. Já velice důvěřuji našim novým digitálním kapacitám, aby um, především pro malé střední podniky, dále systémy výměny, eh, rychlé výměny informací o sociálním zabezpečení a pak sociální um, i karty identifikační karty. Ehm, pane komisaři, velká mm, neznámá nebo velká, ne, velká absence nebo věc, která chybí v evropské politice, je rodina. Evropská rodina. Na tu je útočeno, je redefinována v Evropě. Jakou roli vidíte pro evropskou rodinu? I když já chápu, že to není úplně v evropské kompetenci. V Polsku my to vnímáme tak, že silná rodina je silné Polsko. Můžeme říct to tež, to tež o Evropě. My všichni souhlasíme, že rodina je základem naší společnosti. To nikdo nespochybňuje. Mm, když mluvíme o bídě dětí nebo um, boji, o boji proti bídě, jak si silnými prostředky, posilováním, um, pomoci rodinám, protože bída dětí je především bída rodin. Chudé děti žijí v chudých rodinách. Takže musíme Ehm, pomáhat rodinám. Takže nechápu, jak evropská rodina nepomáhá rodinám a nepodporuje rodiny. Náš sociální model je přesně o tom, jak posilovat rodiny tím, že rodinům nám zajištíme dobré sociální ekonomické příležitosti a možnosti především pro děti, aby mohly jít do školy, aby měli dobrou zdravotní péči a skutečně rovné příležitosti. To je aktivní rodinná politika, kterou Evropa podporuje. Ale já souhlasím, že rodinné politiky jsou především v národní kompetenci, a, ale musí se řídit základními principy ve vztahu k nediskriminaci. Doplňující otázka by se měla prosím držet vždy té původní otázky. Pan Willumsen. Děkuji. Já budu mluvit dánsky. Ehm, pane Smith, vaše písemné odpovědi Evropskému parlamentu, kde říkáte, že Evropská iniciativa no- minimální mzdy by měla repres, respektovat kompetence členských zemí a sociálních partnerů a také národní tradice. Ehm, můžete nám říci, zda garantujete um, že minimální mzda stanovená evropskou legislativou bude respektovat země, které nemá minimální mzdu. Ale kde obecně úroveň mest díky kolektivnímu vyjednávání, jako je to v severském modelu, eh, a můžete nám říci, jak toto zajistíte? My jsme právě mluvili o nezbytnosti kolektivního vyjednávání. Jak bychom měli podpořit, posílit rozvíjet kolektivní vyjednávání v celé Evropě. Jak tedy, když jsem toto řekl, když jsem se podělil tento názor, jak mohu oslabovat na druhou stranu systém založený na kolektivním vyjednávání, který byl velmi úspěšný, včetně eh, dosažení eh, dobrých mest a spravedlnosti v práci. Ehm, tento rámec pro minimální mzdy v žádném případě nespochybní systém založený na kolektivním vyjednávání, který, který zajišťuje dobré mzdy v zemích, kde je aplikován a nebudeme tyto země v žádném případě nutit, aby měnili svůj, star, svůj starý a dobře etablovaný mm, systém. Nemáme ehm, ten záměr nějak stanovit evropskou minimální mzdu, jak bychom mohli. My chceme vytvořit rámec, především v těch zemích, kde tento systém kolektivního vyjednávání neexistuje, abychom zajistili, že minimální mzdy budou mm, vytvořeny transparentním, předvídatelným způsobem. To je ten rámec, který musíme vytvořit. To ale se nedotýká tradic, kultury, kolektivního vyjednávání, kdy mzdy ve všech sektorech, včetně minimální mzdy, jsou výsledkem tohoto kolektivního vyjednávání. Takže já nevidím hrozbu pro tento systém, který musíme zachovat. A já bych mnoha zemím doporučila, aby to kopírovali, ale to není tak snadné. Eh, děkuji, pane Smith. Mám tady na doplňující otázku. Mohu se zeptat, zda souhlasíte s tím, aby právní návrh minimální mzdy obsahoval výjimku pro ty země, které jsou, kde je to dobře organizované a kde většina trhu práce spadá pod dohody z kolektivního vyjednávání. Pokud tomu chcete říkat výjimka, říkejte tomu výjimka, to je jasné, já jsem eh, to jasně říkal, my nebudeme ruš, narušovat nebo eh, stěžovat fungování tohoto systému tím, že bychom vytvářeli evropský rámec minimálních mest. Musíme zachovat, co funguje. Ne, na, neopravovat to, co dobře funguje. To je e, garance, kterou vám mohu dát. Druhé kolo otázek. Už máme e, eh, 10 minut spoždění, takže prosím, buďte velmi e, striktní. Druhé kolo začíná paní Francen. Já budu mluvit holandsky, děkuji. Pane komisaři, digitalizace a vývoj platformové ekonomiky probíhá, přináší příležitosti pro evropské pracující, a to je dobře. Na druhou stranu platfo- ekonomika platform také přináší negativní aspekty. Co se týče pracovních podmínek, eh, zero hour kontraktů a parta, eh, práce na částečné úvazky. Jak zajistíte eh, o sociální ochranu všech pracujících bez ohledu na jejich smluvní podmínky? a můžete eh, rozšířit ustanovení směrnice o pracujících i na ekonomiku platform, aby se tam zlepšily pracovní podmínky. Jak už jsem řekl, musíme zajistit, že technologický vývoj nám uniká sociální ochrana, sociální garance, které jsme vytvořili v Evropě, mm, jsou ničeny těmito technologick, touto, tímto technologickým vývojem. Jak víte, v USA, v Kalifornii nyní přijali zákon o pracujících na, na platformách. To je zajímavé, protože tam vlastně byla vynalezena celá ta ekonomika platformem. A oni vědí, že je tady díra mezi technologickým vývojem a sociálními podmínkami a tuto díru musíme uzavřít. A konečně tato komise s tím začala. Tou směrnici o předvídatelných transparentních pracovních podmínkách, doporučení tedy um, doporučení sociální ochrana, což se týká i um, OSVČ. Lidé, kteří pracují na těch platformách, musí mít stejná sociální práva, nebo mají, jako ostatní pracovníci. Měli by také mít právo na kolektivní vyjednávání mimochodem. Takže my to musíme vyřešit. Pokud se lidé sejdou, tak také ti OSVČ na platformách by neměli Eh, být eh, pro, eh, předmětem tedy práva hospodářského soutěže. A to je absurdní, měly by mít stejná práva. Musíme mít komplexní přístup k sociálním a pracovním podmínkám těch pracovníků na platformách. Já budu pracovat s paní Vestager, i e, komisařem pro průmysl. A já bych si to představoval tak, že bychom e, svolali velkou konferenci se všemi aktéry, abychom toto diskutovali a pak bychom vypracovali dobré standardy v nové digitální ekonomice. Paní Francen, prosím. Děkuji. Pane komisaři, e, já si nemyslím, že mě někdo bude obvinovat jako Belgičanku za to, že řeknu, že, vaše, že očekávání vaší práce jsou velmi vysoká, že můžete pokračovat eh, v práci paní Tyson, kterou nahradíte a dále eh, OSVČ, tedy nezávislí pracovníci. Jak se tomuto budete věnovat? Ehm, bez toho, abyste útočil na práva lidí, kteří jsou tady samostatně výdělečně činní. Nikdo na ně nechce útočit. Ti, kteří si to přejí, tak by měli zůstat samostatně výdělečně činní. Je mnoho mladých lidí, kteří si to přejí. Nechceme zakazovat jim toto, tu formu zaměstnání. Druhá věc, tito eh, pracovníci by měli mít stejnou sociální ochranu jako ostatní, protože pokud nebudeme garantovat nějakou sociální ochranu, tak budeme mít velký problém za 10, 20, 30 let, nebo možná okamžitě, pokud nemají zdravotní pojištění, co se stane, když onemocní, pokud nemají eh, pojištění v případě nehod. A tady máme eh, tady máme řadu příkladů z Uber, ekon, z Uber ekonomiky s takzvanými e- e- OSVČ. Co, te, co potom? Musíme respektovat um, OSVČ, pokud to je skutečné OSVČ, ale na druhé straně jsou případy, kdy jsou lidé zaměstnáni, ale přitom jsou jakoby OSVČ a tam to musíme korigovat. Paní Venk. Děkuji. Já budu mluvit dánsky a já chci poděkat panu Smithovi za to, že přišel a pracovní prostředí, bezpečnost, to je otázka, nebo bezpečnost ochrana zdraví při práci je otázka života a smrti a byli trochu zklamáni, že ve vašem mission letter eh, paní Ursula von Leyen se nezavazuje zlepšovat pracovní podmínky. Jménem SND chci položit následující otázku. Předchozí komise přišla se strategickým rámcem o zdraví a bezpečnosti 2014 eh, eh, až 2020. Eh, přijde tato komise s nějakým doplňujíněním, nějakou evropskou vizí prevence úrazů a při práci a rakoviny z, z důsledku pracovních podmítek. Eh, co se eh, dále se chci zeptat, jak budete eh, zacházet se s škodlivými karcinogenními látkami podle příslušné směrnice. Vy chcete ekonomiku, která slouží lidem. Jeden z prvních, jedna z prvních věcí této ekonomice je chránit lidi v práci. Je skandálem, že lidé, kteří jdou do, na pracoviště, jsou vystaveni zdravotním rizikům, mm, závažným nehodám a někdy ani nemůžou odejít domů, protože zemřeli na pracovišti. Zdraví a bezpečnost při práci je pro mě prioritou. Říkáte, že to není v mém mandátu. Ano, to je v mém mandátu, mimochodem. Je v pracovních podmínkách, souvisí to s platformami. Je to desátý princip sociálního pilíře a my musíme najít, vypracovat akční plán a implementovat sociální pilíř a když to bude potřeba, tak musíme přijímat legislativní opatření, abychom tento sociální pilíř mohli implementovat. Takže se to stane jistě. Kromě mm, zdraví a při práci já si nedovedu představit, že po uplynutí eh, tohoto rámce, tak bychom prostě řekli, že už to není potřeba. Já na tom každopádně budu pracovat a budu dávat návrhy kolegiu a mm, musíme pracovat na nových otázkách, které jsou důležité. Vy jste zmínil mm, celou řadu mm, směrnic, které e, souvisí s rakovinou a dalšími škodlivými látkami. Tady už byla hodně práce odvedeno, takže směrnice můžeme předložit rychle, začít legislativní proces. Musíme se dívat na nové formy ohrožení um, a tady sociální partneři teď jednají o digitální ekonomice a tato diskuse, v této diskusi jsou i tyto aspekty pracovních podmínek, protože v této nové digitální ekonomice pracovní podmínky jsou důležitým tématem a ochrana zdraví, to se týká i například duševních nemocí, které je třeba řešit. Rigtig glad for Děkuji, pane Šmite. Tuto vaši odpověď jsem si vyslechla velice ráda. Podle Evropské agentury pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci každý čtvrtý pracovník zažívá stres související s prací a uvádí se, že hrozí velká ztráta produktivit kvůli eh, muskulně skeletálním onemocněním. Chci se zeptat, pokud byste se stal komisařem, navrhl byste další iniciativy na zlepšení pracovního prostředí, aby se zabránilo eh, stresu z povolání a souvisejícím zraněním? Ano, já jsem právě zmínil novou ekonomiku a to, to, to je jeden její prvek. Je to součást eh, velké transformace ve firmách, kde lidé skutečně trpí stresem, dokonce někdy páchají sebevraždu. Takže toto je něco, co bereme velice vážně. Týká se to nejen komise, týká se to v první řadě zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zaměstnavatele si musí uvědomit, že tato situace je špatná nejenom pro jejich zaměstnance, ale ve finále pro celou firmu. Takže všichni si musíme uvědomit, že je potřeba budovat povědomí co do nalezení správných řešení pro pracovní prostředí, ať už to souvisí se stresem, burnouty, nebo s těmi svalově kosterními onemocněními. Není snadné vytvořit legislativu na tomto základě, protože některé země to zkoušely, ale nenašly žádná dobrá řešení. Je to otázka praktického přístupu. Je to otázka toho, že vlastně žádný postup není dobrý pro všechny, musí to být přizpůsobeno konkrétním firmám, ale v první řadě potřebujeme povědomí, že to je špatné pro všechny, pro pracovníky i pro firmu. Protože pokud dojde k nějakému mentálnímu onemocnění, tak to neznamená nepřítomnost několik dní, ale několik týdnů nebo měsíců, anebo už se do té práce nikdy neintegrují. Takže je potřeba pracovat se sociálními partnery a členskými státy a jsem optimistický, že dospějeme výsledku. Děkuji, paní Bruné. Děkuji vám, paní předsedající. A děkuji vám, pane Šmite. Svoboda pohybu pracovníků to je velký úspěch Evropy. Prosazuje to výměnu mezi jednotlivými státy, poskytuje to příležitosti pracovní místa, otevírá to trhy službám a zboží. Ale Stále více Evropanů má pocit, že pravidla mobility nejsou spravedlivá a že tato svoboda pohybu vede k nekalé konkurenci a poškozuje vlastně spravedlnost mezi firmami. Máte dvě různé firmy, ale pokud provádí stejnou práci, tak přesto mohou mít naprosto rozlišné náklady na pracovní síly. Pane Šmite, souhlasíte s tímto mým hodnocením? Jak bychom na tu situaci mohli reagovat? Protože ta situace může poškodit celou Unii. Řekl bych, že svoboda pohybu a svobodné poskytování služeb je jedním z velkých úspěchů Evropy, jak se vy sama řekla. A pakliže se pravidla aplikují správně, tedy pokud nedochází k sociálnímu dumpingu nebo podvodům, tak je to situace výhodná pro všechny. Ale pakliže dochází k tomu, čemu říkáme sociální dumping, tak už je to najednou škodlivá situace. Dosáhli jsme velkého úspěchu, co se týká směrnice o vysílání pracovníků, já už jsem o tom hovořil. Ten princip je schodná mzda za schodnou práci na schodném místě. A teď musíme udělat to, že to řádně implementujeme. Já bych dokonce šel tak daleko, že bych řekl, že to musíme implementovat bez skrupulí, protože tady nejde pouze o země, které kam ty pracovníci chodí, jde také o ty eh, vysílající země, protože žádná země by neměla využívat sociální dumping pro své pracovníky. To je facka celému evropskému projektu. Takže já zde spoléhám na eh, orgán ELA, aby zajistil, že ten systém bude fungovat řádně, že budeme bojovat proti zneužívání systému a že budou všichni mít shodné podmínky, jak jen to bude možné. Ta situace je poměrně složitá, protože v Evropě, co se týká sociálního zajištění, nemáme stejné systémy sociálního zajištění ve všech státech. Každý členský stát to bere po svém a je přesvědčen, že tak je to nejlepší. Takže pokud někdo poskytuje nějaké služby mimo svou zemi pár dní v měsíci, tak ho nemůžeme nutit, aby se stal součástí nebo členem sociálního systému v dané eh, cizí zemi, protože by tak platil zadávky, které nikdy nedostane. Takže já nevím, jak můžeme zajistit jednotný systém, zejména co do poskytování služeb. Evropská komise samozřejmě hodlá celou situaci pečlivě analyzovat. A uvidíme, zda můžeme něco udělat. Mám určité pochybnosti, ale bude potřeba se zaměřit na to, zda dochází k nekalé konkurenci. Následná otázka, prosím. Děkuji, pane Šmite. Myslíte si, že tato zlepšená sociální konvergence může být odpovědí na naše nedostatky odborně vyškolených pracovníků? Myslím si, že naším cílem je dosáhnout hospodářské konvergence. To je velice důležité. Nelze budovat Evropu založenou na solidaritě, pakliže bude docházet k velkým nerovnostem. A všechno to musí být založeno na sociální konvergenci, protože solidarita a ty sliby Evropy, to je hlavně prosperita pro všechny. A proto musíme zajistit, že evropští občané, ať už žijí kdekoliv, budou mít řádné životní a pracovní podmínky. Musíme jim být schopni zajistit svobodu pohybu, a to pro všechny občany EU. Aktuálně máme 17 milionů Evropanů, kteří žijí v zemi, v zemi, která je jiná než jejich země původu. A protože žijí v jiné zemi a pracují v jiné zemi, tak eh, pomáhají řešit eh, nedostatek pracovních sil tam, kde žijí. A eh, z toho má pak výhodu každý. Svoboda pohybu to není nějaký nucený svobodný pohyb. To musí být vždy dobrovolné. Chceme svobodu pohybu, která bude ku prospěchu jak té zemi původu, tak té cílové zemi. Jedině tak to může fungovat. Děkuji. Kolega Ferber z výboru Ekon má slovo. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím hovořit německy. Vážený pane Šmite, ve vašem pověřovacím dopise se hovoří o systému zajištění eh, v případě nezaměstnanosti. Vy jste ve svém úvodním eh, proslovu hovořil o makroekonomických stabilizátorech. Já se chci zeptat, jak si představujete, že by takovéto zajištění v nezaměstnanosti mělo fungovat? aby to nevedlo k tomu, že e, vlastně vznikne to, čemu říkáme moral hazard, jinými slovy, e, že něco jako stát slíbíte a pak to nemůžete držet. Jak si to tedy přesně představujete? V první řadě bych chtěl říci, že všechno závisí na podmínkách toho, kdy by takovéto zajištění mělo vstoupit v platnost v konkrétním případě. To musíme definovat. Jinými slovy, jaký musí být ten ekonomický šok, aby se přistoupilo k tomu, že ten mechanismus takovéhoto zajištění vstoupí v platnost. To jsou parametry, které musíme společně definovat. A v tom kontextu se musí zajistit také to, že ten moral hazard nebudeme mít vlastně už předtím, než by to mělo vstoupit v platnost. Jinými slovy, pokud by tento nástroj vytvořil eh, ten moral hazard, takže by to posílilo ten moral hazard, který už existoval předtím. A to závisí na tom, abychom měli kvalitní rozpočtovou politiku. Já vím, že vy osobně se za to zasazujete. Ehm, musí být pravidla, která všechny státy budou respektovat, to je jasné. Není možné, aby se nerespektovala pravidla, pak přijde nějaký nový nástroj a tento celé zachrání. To přece vůbec není smysl takovýchto nástrojů. Ale to, že máme, že můžeme mít v hospodářství šoky, asymetrické šoky velice často, to bohužel tak je, je to součást našeho systému hospodářství a Tyto šoky musíme nějakým způsobem tlumit nebo odklánět. Nejde o to vytvořit jakési permanentní transfery od jedněch ke druhým. Je potřeba zajistit, že i u takovýchto šoků Eh, se nepotopí to zasažené hospodářství až na dno, to za prvé, a za druhé, že lidé v daném hospodářství budou stále mít možnost být nějakým způsobem sociálně zajištěni, i když daný stát bude mít velké problémy eh, z finančních a rozpočtových důvodů. A to musí být v tomto nástroji zajištěno. A já jsem poměrně optimista, že toto zvládneme. Pane Ferbre, následná otázka. Ano, velmi konkrétně. Podíváte-li se tedy na hospodářskou situaci členských států EU v posledních letech a desetiletích, kde konkrétně byste řekl, ano, toto by byl býval případ, kdy bychom byli mohli použít tento systém zajištění v nějakém konkrétním případě? No, nevím, jestli je úplně fér jmenovat konkrétní případy, ale když se podívám na tu poslední krizi, tak vidím, že v několika různých státech nebyl ten eh, eh, důvod to, že měli velké rozpočtové deficity. Oni byli obětí té krize, i když na začátku měli velice stabilní rozpočty, měli až přebytky. A já si myslím, že vy dobře víte, o e, kterých zemích mluvím. Jsou to i země na jihu Evropy. A ty země byly krizí zasaženy a první oběti té krize byli mladí lidé v těch zemích, kteří nenašli práci, kteří byli nezaměstnaní to byly první oběti. A proto potřebujeme tu záruku pro mladé. Prosím? Nezlobte se, pánové. Pánové, pánové, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, už žádné další komentáře, otázky ani komentáře. Paní Nina Gill, také z Ekonu, vaše otázka, prosím, máte minutu. Děkuji, paní předsedající. Pane Šmite, vy jste popsal roli sociální ekonomiky v řešení otázky chudoby a redukování nerovnosti. Já vítám větší důraz na sociální ekonomiku v EU. Já jsem přesvědčena, že to podporuje alternativní business modely a řeší to klíčové sociální problémy, které máme. Můžete prosím vyjasnit potenciál sociální ekonomiky v rámci udržitelné transformace? Jak byste to sloučil s aktuálními výzvami v oblasti investic do sociálních otázek? A velice rychle bych ráda navázala na to, co říkal Markus Ferber, co se týká Eh, evropského systému zajištění v nezaměstnanosti. Mohl byste prosím trošičku rozvést, jakým způsobem hodláte získat podporu členských států pro toto, které byly zatím proti a jak zajistíte, že tyto proticyklické stabilizační nástroje budou doplňovat národní systémy dávek v nezaměstnanosti a jakým způsobem by se podpořily investice do této oblasti, aniž by to bylo pro členské státy, kterých se to týká, jakýmsi trestem. Děkuji vám. Tak, k tomu prvnímu. Já si myslím, že po celé Evropě už máme velice aktivní sociální ekonomiku. A to funguje v regionech, plní to důležité sociální funkce nebo důležité sociální služby, velice často pro ty, kteří je potřebují nejvíce. Garantuje to péči, péči o děti, péči o důchodce, takže to je velice důležitý sektor naší společnosti, který musíme posílit. Nejenom proto, že poskytuje kvalitní sociální služby, ale je to také aktivní tvůrce aktivní tvůrce eh, pracovních míst. Je to z konec konců také sektor, kde ani během krize nebyly zničen, nebyla zničena žádná pracovní místa, naopak byla tam pracovní místa vytvořena. A to jsme neměli, ten eh, systém zajištění v nezaměstnanosti. A teď, co se týká investic, to je důležitá věc. Parlament umožnil, že do toho Junkrova plánu, do programu strategických investic se zapíše právo dávat půjčky e, do sociální ekonomiky. To je velice důležité uznání hospodářské i sociální role sociální ekonomiky jako takové. A znamená to také to, že se musíme eh, do velké míry zaměřit na sociální investice. Pakliže bychom měli mít konkurenční ekonomiku, potřebujeme stabilní sociální podmínky, a to znamená sociální investice do vzdělávání, do péče o děti a do zdravotnictví. To vytváří dobrou ekonomiku, pakliže máte stabilní sociální prostředí. Takže investice do sociálních služeb, to je velice důležitá věc. No a potom nová ekonomika, já si myslím, že tady je propojení eh, na novou ekonomiku. A pak je tady také ta celá udržitelnost, kde sociální ekonomika může být velice aktivní. Můžeme mít nové modely v energetice a nebo v jiných oblastech. Co se týká eh, toho systému zajištění v nezaměstnanosti, tady budeme muset pracovat velice tvrdě a z, jak si negovat ty velice pochopitelné výhrady, které někteří mají, tedy že to není pouze model pro financování nebo pro podporování morální hazardu, ale že to není pouze v zájmu té země, která požívá ty peníze z toho programu, ale že to je v zájmu všech zemí, a to zejména v zájmu eh, stabilní eh, Evropské měnové unie. A následná otázka, paní Jill. Ano, jenom k té otázce nezaměstnanosti. Vy jste hovořil o dopadu digitalizace a umělé inteligence na pracovišti. Odhaduje se, že 50% pracovních míst v EU se buď změní, anebo úplně zmizí. Máme 61 milionů lidí s nízkým vzděláním. Jaká opatření hodláte přijmout <laughs> jako komisař pro řešení tohoto nedostatku eh, dovedností? A prosím pěkně, co s tou e, vyšší měrou genderové parity, která je nutná zejména v oblasti technických a technologických center? Děkuji. No, e, o těch 50% se bavit nebudeme, ale ten dopad digitální ekonomiky nebo digitální transformace bude obrovský. To, co se nezohledňuje, jsou nová pracovní místa, ale nová pracovní místa mohou být obsazena pouze, pokud lidé budou mít správné dovednosti. Takže ehm, získávání dovedností nebo mm, zvyšování kompetencí, to bude zásadní téma v příštích letech. Musíme zajistit, že nejen mladí lidé budou mít ty správné dovednosti, že budou mít to správné vzdělání, ale i ti, kteří již mají nějakou práci, že budou dostávat nové poznatky, budou zlepšovat své znalosti, aby mohli čelit novým výzvám na pracovišti nebo možná některé, některé, některá zaměstnání zmizí a oni se budou muset přeorientovat jinam. Takže do toho všeho je potřeba investovat. Do navyšování kompetencí a změnu kompetencí. ESF Plus musí e, vyčlenit více peněz do těchto dvou sektorů. Je to naprosto zásadní téma a je potřeba je integrovat mimo jiné do specifických doporučení pro jednotlivé členské státy, což se vlastně již e, děje. Takže investice více peněz do lidí, to je zásadní. Máme tu takzvanou skills agenda a mě paní von der Leyen požádala, abych toto zrevidoval a posílil. A na to se zaměřím. Děkujeme. Ona to vlastně nebyla otázka, byla to, ne, nebyla to následná otázka, byla to nová otázka. Já bych vás, kolegové, ráda všechny požádala, abyste k sobě byli přísní, zejména co do času. Máme dosti značné spoždění. Takže prosím, otázka by měla trvat pouze minutu, rozhodně ne déle než minutu, ano? Takže méně komentářů, více otázek. Nyní je na řadě pan Munir Satury. Prosím. Děkuji. Um, um, ehm, Evropa ehm, se opírá o uh, pracovní právo a sociální pilíř. Um, když se Eh, obracíme na nezávislé pracovníky, kteří se prezentují jako podnikatele, aniž by byl respektovan zákonní eh, k práce, tak se vlastně prekarizuje práce, nejsou respektována no, pracovní doba ani bezpečnost při práci. A pak je tam celá řada subkontraktorů a nakonec není nikdo zodpovědný, když jsou nehody nebo krize. Takže to je takový řetězec Eh, v tom, těch subdodavatelů, kde není sociální pilíř respektován. Takže já chci slyšet k těmto, eh, na ty dvě, to dvě otázky odpověď. Přijdete s legislativou, která posílí hm, práva pracujících Unii a posílíte odpovědnost, včetně sociálních podniků, ať jsou v jakékoliv eh, části toho řetězce. I když mm, aby bylo možné, pokud dojde k nějakým problémům, aby někdo byl zodpovědný a bylo možné aplikovat tedy právo. Přesněji řečeno k té první otázce, k těm eh, dodavatelům. První eh, směrnice, která upravuje vysílání, jasně stanoví odpovědnost subdodavatelů. Eh, takže to je, jak jste řekl, takový řetěz. A ta odpovědnost musí být jasně identifikována. Očekávám i tady, že pracovní orgány budou sled, toto efektivně sledovat. To, aby tam nebylo, nebyla zastřena ta odpovědnost a mm, ti eh, pracovníci nebyli vysíláni do různých zemích a tak dále. To je důležité je třeba rozvíjet, ale jistě to je věc, která vyžaduje přesnou aplikaci již existujících pravidel o dobré práci. Tady si musíme uvědomit, že tato myšlenka konkurence, kdy všichni stojí proti všem, není a nemůže být základem našeho ekonomického systému. A myslím, že Eh, tady je určité, že to začínají lidé uvědomovat a že se znovu najdou jaksi hodnoty skutečné sociální tržní ekonomiky, kde bude právo, kde bude sociální eh, vyjednávání, kolektivní vyjednávání. A právě ty sociální práva by měla platit pro všechny kategorie zaměstnanců na platformách. O tom jsme mluvili. Vyslaní pracovníci, ty nesmí být uh, E, vlastně vystavení jakýkoliv, jakýmkoliv podmínkám. A musí tady být kontrola. A tady vidíme, že už existují ty opory a že si musíme po každé položit otázku, jak efektivně bojovat proti těmto e, problémům. Všechny ty nové formy práce subdodavatelů, self-employed, často ne dobrovo, dobrovolně, protože to ani neví, tak tady jsou potřeba pravidla a jistě na tom budeme pracovat během těch pěti letech. Monsieur le commissaire, merci pour vos réponses. Il me semble, mais vous me... Pane komisaři, mně se zdá, že v rámci těch vysílaných pracovníků a subdodovatelů, tak to spadá, ta aplikace pravidel spadá do národní eh, aplikace. Pokud nebude vůle Evropy, tak nebude možné se mm, na ty sáty, Eh, aby to kontrolovali. Myslíte si, že by měly být eh, možnost organizovat ty kontroly na, eh, a zařídit, zajistit tedy orgány na evropské úrovni k tomuto? To je jedno po druhém vždy. Vytvoření a nějakého orgánu pro práci musí začít, že nejdříve budeme mít potřebné nástroje, protože ty příslušné orgány to jsou státy, komise, parlament a jistě také sociální partneři, odbory. Tento orgán eh, by mohl organizovat inspekce na místě nebo efektivně eh, tam, tam, kde dochází k těm praktikám a pak navrhnout, jak efektivně bojovat proti těmto eh, případům zneužíváním státy musí mít k dispozici prostředky a zdroje. Já konstatuji, že všichni si stěžují na sociální dumping, ale současně, a tady mluvím o zemi, kterou dobře znám, eh, ty personál a zdroje, například inspekcí práce, se nezvýšují vůbec. A nemůžeme tedy mluvit na jedné straně o sociálním dumpingu a ne, nemít, kdy, nedát si, nezajistit si nástroje. Takže Evropa ano, ale v tom eh, terénu, když Evropa tedy donutí ty státy to kontrolovat, organizuje spolupráci, Evropa sama se hraje tuto roli, to je, eh, to je otázka, eh, věc, kde bychom měli být ještě trpěliví. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, já budu hovořit italsky. Pane kolego Šmite, ve svém příspěvku chci upozornit na některá témata, která se týkají mobility přes hranici. V rámci přeshraničního pohybu a revize eh, systému eh, sociálního eh, zabezpečení uvnitř Evropské unie, tak je tady jedno téma. Minulý březen eh, v radě tento návrh eh, nezískal většinu eh, kvůli opozici některých států, mezi nimi Lucembursko. Jak, jakým způsobem hodláte harmonizovat zájmy své země s touto univerzální politikou, kterou komise sleduje v rámci e, řešení otázky koordinace sociálních systémů. A pak tady je ještě jedna věc. E, fenomén delokalizace uvnitř členských států a mobilita pracovních sil, to může přinést velice nebezpečnou formu sociálního dumpingu, jak už jsme tady slyšeli, mezi jednotlivými členskými státy. Jaké nové průmyslové politiky hodláte zavést, aby se omezila tato delokalizace a sociální dumping? Děkuji. <clears throat> Sur le, la première question du 883. K té otázce 883. Eh, tak tam není kvalifikovaná většina. Mohu vás eh, ujistit, že to není eh, Lucembursko, kde by byla ta kvalifikovaná většina, že mm, Lucemburg má kvalifikovanou většinu, ale chci vás ujistit, že já tady jsem komisař, jako designovaný komisař, nejsem Lucemburčan, který mm, má ambice stát se evropským komisařem to, co jde, je společný zájem Evropy. Nemějte tedy obavy z tohoto. Já doufám, že najdeme dobré řešení pro 883, hm, hm, které umožní spravedlivou mobilitu, dobrou chranu všech zaměstnanců, kterých se týká tato otázka sociálního zabezpečení. K sociálnímu dumpingu myslím, že jsme zavedli celou řadu opatření. My jsme mluvili o směrnici, o vysílání pracovníků. teď se jedná o to, abychom zajistili dobrou aplikaci této směrnici. Nejde jenom o vytváření pokaždé nových nástrojů, Eh, legislativních. To je důležité. Je důležité dobře aplikovat, tak jak bylo řečeno v předcházející otázce. Pravidla, které rád jsme vytvořila. Pokud nastane nová situace sociálního dumpingu, tak tady musíme rychle reagovat a e, e, zavádět nová opatření, které budou odpovídat této nové situaci. A máme tady Mm, celou řadu tedy nástrojů, které mm, Evropský mm, pracovní úřad, to je nový nástroj, který by měl efektivně fungovat. Doplňující otázka, prosím. Eh, no ještě k tomu sociálnímu dumpingu a nelegální konkurenci, eh, což se projevuje mezi jednotlivými zeměmi, zejména mezi Itálií a zeměmi eh, střední Evropy. Zhoršují se podmínky a práva pracovníků. Chceme však zajistit stejné podmínky pro všechny v rámci této transformace a v rámci těch změn, které jste už zmiňoval Eh, zde tady máme tedy politický projekt Ursuly von der Leyen, který s tím chce bojovat. A můžete nám prosím eh, zpřesnit, jakým způsobem hodláte řešit platovou politiku mezi jednotlivými členskými státy, protože tady jsou velké nerovnováhy, zejména co se týká eh, nákladů na pracovní síly, což je v základě té delokalizace a způsobuje to tu nespravedlnost, o které jsem mluvila a distortuje to celý trh. Děkuji vám za odpovědi předtím a i za odpovědi na tuto otázku. Euh, euh, Myslím, že už jste indikovali, co je potřeba udělat. Naše ambice je aktivovat, posilovat sociální konvergenci. Jak jsem řekl, nemůžeme budovat Evropu ani konkurenceschopnou, dynamickou a inovativní na základě eh, eh, konkurence mezi nejnižšími mzdami. To není model, který bude fungovat protože vždy budou na světě regiony, které budou ještě, mzdy ještě nižší. Když diskutujeme v rámec eh, minimální mzdy, eh, kde se snažíme také o určitou konvergenci v Evropě mzdovou, to, to neznamená identitu. To znamená stejnost, že minimální mzda v Bulharsku nebo Rumunsku by byla stejná jako v Lucembursku nebo Francii ale konvergenci, kde musíme na, na této konvergenci pracovat. A když vytvoříme tento rámec minimální mzdy, tak to bude mít dopad i mimo a na všechny mzdy. A umožní to bojovat i proti uh, sociálnímu dumpingu. Šidlo, prosím, vaše otázka. Děkuji. Mezi vaše pracovní povinnosti patří nebo bude patřit také ten projekt Záruky pro děti. Naším cílem je bojovat s chudobou. Díky opatřením, která jsme přijali v Polsku, se nám podařilo snížit chudobu o 50 Ve vašich odpovědích říkáte, že pokud se má zlepšit situace dětí, musíme zlepšit eh, podmínky rodin. Chci se zeptat, zda mezi to spadá třeba opatření, že nějaká organizace, třeba Jugendan, odebírá děti z rodin. Dochází k tomu, že v některých případech jsou děti odebírány z rodin bez odůvodnění. Evropský parlament schválil usnesení, během toho minulého období na toto téma, ale komise odmítla se tím zabývat. Hodláte se tomu, tímto problémem zabývat vy? To je velmi jednoduché, protože to nespadá do kompetence Evropské unie, je to kompetence, která leží na členských zemích. Já tedy se nemohu vyjadřovat k eh, danému případu. Eh, kdy možná je zájmem dítěte, aby nebylo daného rodiče. To jsou specifické případy, ne? V Brusel nemůže určovat, za jakých podmínek eh, by se mělo postupovat. Eh, to je kompetenci jednotlivých členských zemí a příslušných služeb. Ke garanci dítěte, vy jste řekla, že všechny kroky, které zvýhodňují rovnost šancí dětí, investice no, dětí je třeba přivítat a musí eh, být ukázány eh, všem, kteří by měli třeba zájem se tímto příkladem řídit. Paní Šedlová, chcete ještě doplnit svou otázku? Ano, bez pochyby zde hovoříme o odpovědnosti členských států, ale nemyslíte si, že by zde třeba mohla být určitá spolupráce mezi členskými státy a Evropskou unii? Protože někdy občané žádají o pomoc Evropskou komisi nebo Evropský parlament a nakonec se s nimi zachází jako s nějakými občany druhé kategorie. Nemyslíte si, že Evropská komise a stejně i tak i Evropský parlament by se tím třeba měli zabývat? A možná by potom Evropská komise na tom mohla spolupracovat s těmi členskými státy? Eh, Já ještě jednou opakuji, že to um, není v kompetenci komise přímo zasahovat. Pokud budou mm, případy členských zemí, eh, bude to z rodinného práva, které mm, bude platit pro řadu členských zemí. Jak se tedy toto bude řešit? Protože nyní jsme mm, v situaci, kdy je hodně eh, rodičů různých národností z různých zemí, takže tady je třeba dbát na eh, to, aby rodinné právo bylo aplikováno korektně v zájmu dítěte. Co je důležité, to je zájem dítěte. My všichni jsme ratifikovali úmluvu o právech dítěte, je třeba dbát na to, aby tato práva byla zachována a respektována. Mr. Kimperopoulos. Děkuji, není pan Kimperopoulos. Vážený pane kandidáte, ehm, Nezávislé křídlo pořádá tento týden konferenci. Já bych eh, chtěl se zeptat, zda komise plánuje také nějaká opatření, která se týkají občanů se zdravotním postižením, aby se zlepšil přístup těchto osob se zdravotním postižením na pracovní trh. Například opatření, která by mohla podporovat sociální inkluzi, také určité pozitivní motivační kroky, e, také pomoc třeba s rozvojem kariéry, se vzděláváním, s dalším školením a také i přístup na, obecně s přístupem na pracovní místa. My jsme nedávno schválili akt o přístupnosti což je pokrokem, a ten pomáhá rovněž osobám se zdravotním postižením i v jejich pracovním životě. Ale je nabílední, že naše zaměstnanecké politiky nebo politiky zaměstnanosti se musí více soustředit na skupiny obyvatel, které považujeme za takzvaně zranitelné. Podívejme se na čísla. Jasně z nich vyplývá, že lidé se zdravotním postižením eh, mají největší problémy, nebo jsou mezi těmi skupinami, které mají největší problémy na pracovním trhu. Za prvé, velice často nemají dostatečné nebo ty potřebné dovednosti. A proč? No, protože už eh, v našich školách často nejsou lidé se zdravotním postižením připravováni dostatečně Ehm, často školy nereagují dostatečně na zvláštní vzdělávací potřeby. Pokud, takže potřebujeme školy, kde nebude žádná diskriminace. To je také navíc jeden z hlavních zásad, nediskriminace. Za druhé, musíme zaručit, že i osoby se zdravotním postižením eh, mohou mít naprosto stejné příležitosti na pracovním trhu. Proto tomu musíme věnovat více prostředků, také třeba i v rámci Evropského sociálního fondu a zaměřit se na politické koncepce, které budou obnášet všechny kategorie občanů, kteří mají ty největší problémy na pracovním trhu. A mezi nimi jsou právě eh, lidé s nějakým zdravotním postižením. Pokud chceme inkluzivní společnost, o kterou nám jde, tak je to také jedna z takových priorit. Eh, chtěl bych z toho udělat jeden takový hlavní cíl, jeden z hlavních cílů. To, aby naprosto každý měl rovné příležitosti a aby rovné příležitosti měli i lidé se zdravotním postižením. Myslím si, že nám k tomu mohou pomoci třeba ty nové technologie, ale musíme pomoci všem těmto osobám, aby mohly nabít dostatečné dovednosti, včetně těch eh, digitálních dovedností, a pak jsem eh, optimistický v tom, že minimálně se nám může snažit, eh, se nám povést tu situaci zlepšit. Děkuji, ještě doplňující otázka. Domníváte se, že dobrým nástrojem by mohla být také společenská odpovědnost firem? Aby třeba přinesly určité motivace, nebo zda byste mohli být určité motivační pobídky pro zaměstnavatele. Navrhujete v tomto směru něco? A také mi dovolte poděkovat za vaše odpovědi. Já věřím ve společenskou odpovědnost, ale zároveň mm, zase neočekávám, že to vyřeší úplně všechno. Takže potřebujeme určitá pravidla a potřebujeme donutit zaměstnavatele, aby ta pravidla dodržovali. V některých zemích je třeba určitý zákon, že třeba zaměstnavatel musí e, zaměstnat třeba jedno nebo pět procent e, e, osob s nějakým zdravotním postižením. To je nějaká kvota. Takže musíme jaksi využívat obě ty strany. Ale pokud budeme inkluzivní společností, tak ta by měla dávat dobré příležitosti všem. Když jsem ještě býval ministrem v Lucembursku, tak jsem často viděl, že e, lidé se zdravotním postižením e, mohou být úplně stejně produktivní pro firmu, často dokonce více, protože jsou třeba motivovanější. Takže musíme na jedné straně motivovat firmy, to ano, ale na druhé straně bychom měli také trošku na ně tlačit, e, možná jim i třeba finančně pomoci, protože třeba ty firmy budou muset třeba nějakým způsobem upravit své pracoviště a tak dále. Děkuji nyní paní Salány. Ale Salány, děkuji, já budu hovořit švédsky. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo a děkuji vám, pane Šmite. Děkuji jak za vaše písemné i ústní odpovědi. Ráda vidím váš, vaše nadšení, myslím si, že to je zapotřebí. V článku 44 smluv se říká, že Evropská unie respektuje jednotlivé členské státy a také jejich e, národní tradice. Komise to musí respektovat. Navíc je zde tedy, nebo tento princip je posílen ještě takzvanou zásadou subsidiarity. Já bych se chtěla zeptat na jednu takovou tradici. Je, je to tedy tradice kolektivního vyjednávání v severských zemích. Řekl jste, že nehodláte spravovat něco, co není rozbité, ale zároveň zde přinášíte nějaké projekty. Tak jak, jak to chcete udělat? Proč, nebo jak chcete zároveň respektovat autonomii těch jednotlivých členských států a sociálních partnerů a zároveň máte nový návrh? Já mohu jenom opakovat to, co už jsem řekl. Jsem zastáncem zásady subsidiarity a zároveň vím, že zde existují dobré systémy, které vychází ze silného sociálního dialogu a silných sociálních partnerů. A bylo by samozřejmě úplně směšné do takových systémů nějak zasahovat nebo je se snažit je nějak e, pozměňovat. Takže pokud e, navrhneme text, který navrhuje určitou, určitý rámec pro minimální mzdu, tak tam bude záruka pro všechny země, které, mají, eh, které vycházejí z toho kolektivního vyjednávání. A mohu vás eh, ujistit, že budu ještě hodně hovořit se všemi kolegy a tak s ostatními eh, komisaři. Budu hovořit také s, vámi, s Evropským parlamentem, protože vím, že vy jste ohledně toho velice mm, jaksi, velice citlivě na to reagujete. Pak také chci navrhnout, eh, pak také chci navštívit třeba Švédsko nebo nějaké jiné země a vést tam jednání. Jde o to, že země, kterým, eh, které máte takové systémy, kterých si ceníte, eh, tak tyto systémy si budete moci ponechat. Ještě doplňující otázka, prosím. Ano, to to tedy snad rozptýlíme pochyby. Já chci jenom říci, že my, kteří máme takový model, který vychází z tradic a z historie a je to systém, který jsme vypracovali tak, že funguje a přináší velice vysokou záruku práv, tak pro nás je to důležité, abychom si to mohli eh, zachovat. Hovoříte také o sociálním dialogu, hovoříte o tom, že sociální partneři do toho budou mm, moci být zapojeni, že vítáte, ale jak eh, chcete strukturovat takový dialog, do kterého budou zapojeni i sociální partneři? Dobře, tak teď zareaguji na tu konkrétní otázku. Když hovoříme o určitém rámci nebo právním rámci, o minimálním mzdě, tak si vůbec nedokážu představit, že by to bylo bez konzultace se sociálními partnery. To je naprosto nemyslitelné. A zde nemyslím pouze uh, sociální partnery na úrovni Evropské unie, ale musíme také zajít za těmi sociálními partnery na úrovni členských států, zejména těch členských států, které se k tomu staví, jak si dost, uh, jsou na to dost hákliví na tyto návrhy, přesně jak jste o tom hovořila. Chceme jim vysvětlit, že ten systém, který navrhujeme, zároveň ponechává naprosto absolutně ten jejich systém. Protože nemá, to, to vůbec není na stole, že bychom chtěli měnit nebo pozměňovat systémy, které fungují. Chtěl bych vám říci, že můžete být naprosto klidní, že to vůbec nemám v úmyslu tyto systémy měnit a nikdy tomu tak nebude. Děkuji, nyní pan Paten. Souhlasí se mnou pan komisař, že co se týče pracovních míst, je Evropská unie v podstatě institucionálně rasistická. Eh, navzdory eh, toho pověřovacího dopisu od von der Leyenové jste neřekl, že chcete něco udělat se šokující situací, které čelí eh, mnoho milionů obyvatel, kteří eh, jsou nějaké, eh, kteří pochází z nějaké minority. Dochází k diskriminaci. V některých členských států je to třeba 76 lidí z nějaké minority, kteří jsou nezaměstnaní a od majority je to třeba 7 A v Belgii je třeba ta situace také velice špatná, třeba u Af- Belgičanů afrického um, původu a mají, tak, eh, mají také mnohem větší pravděpodobnost, že budou nezaměstnaní. A pouze asi 1% zaměstnanců Evropské unie je um, nějaké minority. Takže Evropská unie říká, že chce být jednotná v rozmanitosti. Doufáme, že zde bude nová komise. Chcete uh, začít Musíme také začít se samotnou institucí Evropské unie. Eh, je to divné, že členské státy vlastně vůbec na komisi v tomto nereagují a že, že na to nepoukazují. A nebo je to opravdu tak, že Evropská unie vlastně se chová institucionálně rasisticky? Ano, já se na to pokusím zareagovat. Zásada nediskriminace je zásadní princip Evropské unie. Ale já nejsem naivní. Vím, že existují zranitelné skupiny obyvatel, které mají potíže také i třeba na pracovním trhu. Nestačí mít pouze dobré zásady. Musíme si připravit dobré nástroje, abychom mohli ty zásady zavést do praxe. A to všude, včetně našich podniků, včetně našich institucí. Já si myslím, že to nás také charakterizuje jako Evropu. Musíme na tom tvrdě pracovat. Souvisí to nebo platí to tež, co jsem říkal o ostatních zranitelných skupinách, takže platí to i pro lidi, kteří uh, mají jinou národnost nebo jinou etnickou příslušnost. Uh, takže já sám eh, dohlédnu na to, aby zásada nediskriminace z jakéhokoliv, eh, na základě čehokoliv, eh, tedy byla dodržována. Je to na členských státech, ale je to také na firmách. A mnoho inteligentních firm už tomu rozumí, už začínají chápat také to, že rozmanitost je mm, ceným aktivem takže doufejme, že ten počet těchto firm bude narůstat. Pane Patene, ještě doplňovací otázka. No, já si myslím, já vám moc nevěřím, protože už 20 let máme tu směrnici, která zakazuje diskriminaci a přitom Evropská unie vlastně stále je jaksi černobílá nebo mm, eh, musíme, pokud chcete opravdu toto prosazovat, ale vy nemáte žádný plán, vy pořád jenom slibujete, slibujete konkrétní akce, ale vlastně vůbec nic nám neříkáte konkrétně. Říkáte, proč alespoň si nezametete před vlastním Prahem? Nejsou zde žádná konzultace s žádnými uh, eh, zúčastněnými stranami, takže můžete aspoň třeba tu situaci zlepšit ve své, vlastně třeba v komisi, nebo opravdu si zamést před vlastním prahem? No, já musím říct, že já vlastně ještě ani komisař nejsem, jsem teprve kandidátem. Ale opravdu, nediskriminace je jednou z hlavních priorit a je to z hlavních priorit celé komise a zcela určitě je to jednou z hlavních priorit eh, nové předsedkyně komise. Zcela jistě na tom budeme pracovat. Ale je velice lehké někoho obvinovat, ale je dost, eh, nebo je obtížnější najít eh, nějaká řešení. Říkáte, že už je to 20 let, já, to je, já jsem za to tehdy nenesl odpovědnost, budu za to nést odpovědnost možná v budoucnu, takže navrhuji, abychom se zde sešli za pět let a tu situaci zhodnotili znovu. Děkuji. Nyní pan Picáro. Děkuji za slovo. Děkuji za vaše podrobné odpovědi, pane Šmite. Navzdory některým pozitivním změnám z roku 2007 máme stále 130 milionů eh, lidí, kteří jsou eh, ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením. Pro sociální demokracii je to nepřijatelné. Proto bych vás chtěl požádat, pane kandidáte, zda nám můžete přislíbit, že eh, vypracujete strategii, evropskou strategii pro boj s chudobou takovou strategii, která bude posílená, bude integrovaná, bude podporovat také pracující a zaručí i rovnost práv, rovnost mužů a žen. Bude také řešit problém nezaměstnanosti mladých, zejména dlouhodobě nezaměstnaných, eh, protože třeba právě čísla nezaměstnan- dlouhodobě nezaměstnaných mladých jsou velice velká. Děkuji. Měli jsme eh, velké, velice ambiciozní cíle. Chtěli jsme, aby se počet eh, osob, kteří žijí v chudobě, se snížil alespoň o 20 milionů a to se nám nepodařilo. Podařilo se dosáhnout zlepšení, ale ten cíl, který jsme si stanovili v roce 2010, eh, ten není splněn. O chudobě se hovoří poměrně hodně. Je dost obtížné si vůbec představit, že pětina lidí Evropské unii žije v chudobě. Přitom Evropa je velice bohatý, mm, ta komunita. Občas ta chudoba těchto lidí je velice silná. Potřebujeme efektivní zdroje, abychom mohli s touto situací bojovat. Potřebujeme dobrý způsob, dobrou strategii, jak to udělat. Myslím si, že už jsem to také říkal. Toto je v zájmu všech členských států i celé Evropské unie. Takže musíme využít nejprve evropské zdroje, tady je ta myšlenka, že minimálně 25 Evropský parlament dokonce navrhuje více z těch fondů, které mají, mají jít na inkluzi a na boj s chudobou. Dále musíme mít komplexní strategii pro potírání chudoby. Hovoříme o dětech, děti tam mají velice důležité místo v takové strategii a právě ta záruka pro děti je součástí této strategie nelze tu záruku pro děti nějak vyčlenovat z té celkové strategie pro boj s chudobou. Mladí lidé, je to pravda, velice často eh, jsou mladí lidé nedostatečně kvalifikováni, také patří do takové té kategorie need, že nejsou ani školeni, ani, ani nejsou, ani ne, nepracují. Takže je důležité jim pomáhat, aby našli práci. Další takovou kategorií jsou rodiče samoživitelé neúplné rodiny jsou tou kategorií, která je úplně nejvíce ohrožena chudobou. Musíme vypracovat komplexní strategii, musíme najít řádné zdroje v Evropském sociálním fondu plus, to už bylo rozhodnuto, a musíme eh, tam také silně hovořit i v těch doporučeních pro jednotlivé země, a už to tak činíme na co se mají ty země zaměřit. Opět zde platí, že není paušální řešení pro všechny, musíme eh, to, ta řešení adaptovat na jednotlivé regiony, musíme rozlišovat mezi chudobou ve městech a chudobou na venkově. Ten eh, obrázek je nesmírně jaksi, rozrůzněný. A musíme přesvědčit členské státy, aby nám pomohly s tou strategií, protože právě členské státy v tom mají zásadní roli. Pane Pizarro, máte doplňující otázku. Eh, pokud chceme bojovat s chudobou, tak se zase vracíme k té otázce minimálního příjmu. Chci se zeptat, zda byste chtěl, abyste byla určitá rámcová směrnice pro minimální příjem, což by byl takový standard pro vnitrostátní systémy, které by potom na základě toho upravily své systémy sociálního zabezpečení. já se teď nechci úplně zavazovat a říkat vám konkrétně, jaký směr, pardon, jaký nástroj to bude. Možná to bude směrnice, možná to bude nějaký jiný nástroj. To není tak eh, úplně důležité. Důležité je to, aby v každém členském státu existovala nějaká dobrá výše nebo dobrá úroveň toho minimálního příjmu. Už jsem to říkal, že minimální příjem je nutný nástroj někdy třeba ani neexistuje, někdy je příliš nízký a potom v těch společnostech máme obrovské problémy. Nechci teď hovořit podrobněji ale ten minimální příjem, to je pouze jedna takový den kamínek do mozaiky, kam patří zaměstnání, vzdělávání, pak také třeba bydlení. Bydlení je opravdu zásadní, pokud chcete bojovat s chudobou. Pokud lidé nemají možnost najít si slušné bydlení, tak se z té chudoby nevymaní, nedostanou ani práci. A to je takový celý začarovaný kruh, ze kterého musíme vystoupit. Děkuji nyní paní Walsh. Děkuji paní předsedkyně. Vážený pane komisaře, já teď navážu na tu první otázku, kdy jste říkal, že všichni musíme hrát určitou roli v tom, jak podporovat naše občany a také jejich eh, duševní zdraví. Já bych chtěla ještě všem říci, eh, že v Evropě je jedna šestina lidí, kteří mají problémy s mentálními poruchami a to sebou nese finanční náklady, které odpovídají 4% HDP. Zaměstnanost osob, které mají duševní poruchy nebo duševní problémy, je také výrazně nižší. Je důležité, abychom zde měli dostatečná opatření pro tyto osoby, které zastupujeme jak v Evropské komisi parlamentu, tak na radě. Já se chci zeptat, zda připravujete nějaká speciální opatření pro osoby eh, s nějakými duševními zdravotními problémy a jejich eh, lepší politikou zaměstnanosti? Já na to asi opět trošku odpovím podobně, jako jsem odpovídal na otázku, když jste se ptali, co, jaká opatření plánujeme pro lepší zaměstnanost eh, osob se zdravotním postižením. Pro tyto osoby Musíme najít nějaké režimy práce. Tito lidé jsou schopni pracovat, možná tedy třeba ne ve všech profesích, možná ne úplně na plný úvazek. Je zapotřebí, aby tyto osoby mohly být postupně reintegrovány nebo reintegrovány do pracovního procesu. Těmto lidem je zapotřebí určitým způsobem nějak napomáhat nebo asistovat, já, když jsem byl ještě ministrem pro zaměstnanost, tak jsem také spolupracoval s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem sociálních věcí. Zavedli jsme určité třeba poradenství pro firmy, eh, které se trošku třeba bály nebo považovali to za určité riziko zaměstnávat eh, takové osoby ale zároveň eh, tyto firmy vlastně to pochopily tak jako určité, určitou výzvu a i vlastně jako určit, něco dobrého pro společnost, pokud zaměstnají třeba osoby, které mají nějaké um, duševní um, problémy nebo poruchy. Navíc stále hovoříme o takzvané sociální ekonomice, to znamená, musíme prosazovat i taková pracovní místa, kde mohou pracovat třeba lidé, kteří třeba nemohou pracovat v nějaké běžné firmě, ale kteří mohou pracovat v nějakém třeba chráněném režimu. Takže toto je opět eh, navrhované řešení. Doplňující otázka. Měli jsme zde takové tradiční systémy práce a teď přišla digitalizace která sebou nese různá rizika. Také jste říkal, eh, také jste o tom hovořil. Chcete třeba také Chcete také třeba obnovit speciální evropský kompas pro osoby s duševními poruchami, který jste byl? Já určitě budu spolupracovat s komisařkou, která bude mít na starosti zdravotnictví a budeme svou činnost koordinovat. To je určitě věc, na které kde musíme navázat na to, co již bylo učiněno. Nemůžeme se nějak zastavit. Určitě se na to podívám a společně s komisařkou, která bude mít na starosti zdravotnictví, se na to podíváme. Už jsem zmínil to, že zapojujeme do diskusí i sociální partnery. Um, hovořili jsme i o různých takových mentálních eh, nebo duševních poruchách, třeba jako burnout, nebo ten syndrom vyhoření, nebo stres. Eh, hovoříme o tom, jak řešit ty potíže, ale také hovoříme o tom, jak jim předcházet, protože velice často je lepší té situaci předcházet. Když to už musíte léčit, ty poruchy, tak už je příliš pozdě. Potřebujeme tedy silné preventivní, silná preventivní opatření. Už když ti lidé začnou pocitovat problémy, tak je zapotřebí jim pomoci. To znamená, Politika prevence musí být integrována do celé naší politiky ochrany, eh, bezpečnosti, zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Dobrý den, pane komisaři. Já jsem ráda, že mluvíte o otázce um, ehm, z těch pracovních míst, která se týká uh, celé Evropy. A Eh, ten problém, kdy vlastně ti zaměstnanci jsou prezentováni jako OSVČ, aby se vyhnuli sociálním platbám. Eh, víte, vkládáte nějaké platformy, které by to kontrolovaly a sankcionovaly. A tady se jedná o tři kritéria, které identifikoval Soudní dvůr Evropské unie. Definovat to, co je zaměstnanec se mzdou, a toto kritérium nebylo jasně stanoveno ve směrnici o transparentní práci, o které jste mluvil. Teď existují platformy, které říkají, že vaše směrnice jsou hezké, ale nás se to netýká. Oni nám říkají, že eh, šoféři letece eh, na cestě mm, mm, mezi Bruselem a Paříží, to jsou partneři, nikoli zaměstnanci neměli by být vnímáni jako zaměstnanci se mzdou. A vy jste mluvil o e, svolání konference na toto téma. K čemu by to mělo vést? A můžete se zavázat, že přijmete směrnici specifickou pro pracovníky těch platform? Když hmm, jsem viděl to zajímavé, ten zajímavý program francouzské televize o situaci určitých eh, pracovníků na platformách. A mohu říci, že mě to trošku otevřelo oči v tom směru, kdy, kdy jsem ještě neměl dostatečně otevřené. Ehm, já mám obtížný úkol pracovat na hm, pracovních podmínkách lidí, kteří pracují na eh, platformách. A tady jsou všechny tyto aspekty, o kterých jsem mluvila které je třeba efektivně řešit. Máme tady teď eh, rozsudek soudního dvora o podmínkách, eh, podle kterých ten pracovník není tedy OSVČ, ale skutečně zaměstnanec. A nemůžeme to nechat na různých soudech, včetně mm, Evropského, aby to regulovali. My potřebujeme jasnou definici toho, co vyplývá ze statusu pracovníka, nebo tedy OSVČ, a co je, vyplývá ze statusu zaměstnance. A to je součástí práce, kterou máme před sebou v rámci eh, práce na těch pracovnících na platformách. Já jsem věděl to, co Eh, musím dělat. Nemusím proto svolávat tu konferenci. Je to složité téma. Máme mm, tady různé způsoby, jak eh, vlastně se od toho odklonit eh, nebo jak obejít tu definici nebo určité definice. Takže my potřebujeme jasné definice, potřebujeme jasně tablované právo pro všechny pracovníky ať jsou to OSVČ nebo zaměstnanci, protože jakmile všichni zaměstnanci eh, budou mít třeba zájem si hrát s, tím, s těmi slovíčky, to pak bude méně zajímavé, a eh, půjde o to, aby ten eh, pracovník měl statut, který chce a který musí mít. Doplňující otázka? Eh, vy jste řekl, že tato otázka je eh, společně, otázka společné konference s některými z vaši kolegy. Paní Vestager také má vypracovat novou směrnici o digitálních službách, které se bude týkat i mm, podmínek pracovníků na platformách. Chápete naše znepokojení, že když eh, se to bude řešit v otázce zaměstnanců, tak je to něco jiného, než když se to bude řešit v rámci trhu služeb. Ne, nehrozí, že e, jedna z jasných iniciativ, um, která musí přijm, být přijmout za to, tohoto mandátu, a mm, je to další téma, která by se mělo diskutovat spíše v rámci práv pracujících, než v rámci vnitřního trhu a služeb. Já jsem ehm, řekl, že to je obtížný úkol a neřekl jsem, že e, jsem e, slabý komisař, který nemá vliv. Mm, ti, kdo mě znají, tak vědí, že se nenechám prostě jen tak zbavit toho, co myslím, že spadá do mé kompetence a práva. Ale musím říci, že jsem také četl, co řekla paní Vestager. Ona řekla jednu důležitou věc důležité věci. Řekla, že chce digitální ekonomiku ve službách občanů, mužů a žen. A takže to je také jasný závazek. A my jsme všichni přesvědčeni od Kalifornie po Evropu, že není možné eh, se dívat na tu novou digitální ekonomiku jenom z úhlu pohledu firem, trhu, konkurenceschopnosti, a ten nejcennější kapitál digitální ekonomice nejsou stroje, to jsou lidé. A mm, budovat digitální ekonomiku, která bude eh, humánní a zdravá, to je naším cílem, který budu obhajovat. A jsem přesvědčen, a paní Vestager také, že tento ekonomický model, eh, který se mm, vlastně šíří všude. in dostojni pogoji za poslovanje in dela. Zato močno podpiramo vašo zavezo za. Za frakci socialistů a demokratů říkám, že pro nás jsou velice důležité pracovní podmínky. Proto eh, podporujeme jednotný minimální důchod a jednotné sociální pojištění. Každý pracovník musí mít přístup k sociálnímu, k sociální ochraně a musí mít právo na kolektivní smlouvu, ale bohužel toto zatím tak není. Vy jste toho hodně řekl o ochraně pracovníků v digitálních platformách a já se chci zeptat, jak konkrétně hodláte jejich práva zajistit? Jaké elementy jsou přitom nejdůležitější? Zajistíte také vyšší míru transparentnosti u plateb a u směrnici o vysílání pracovníků? Děkuji. D'abord, la question de la protection sociale. Je crois que... Já se domnívám, že ochrana, sociální ochrana je um, klíčem. A e, přijetí doporučení sociální ochrany je skutečně důležitým tématem, důležitým krokem v tomto směru. A tady je také mechanismus, jak to implementovat. Je třeba zorganizovat follow-up v implementaci tohoto doporučení. To je tedy důležitý prvek, eh, kdy eh, ta implementace je efektivní a spravedlivá. A Druhá věc, tady musím říci to, co jsem řekl o um, ehm, tém, tom orgánu um, pracovně právní ochrany. Máme nástroje, které musíme vytvořit, nyní souhlasí s námi členské státy komise. Musíme zajistit, aby tento nástroj skutečně se stal operativním. A já jsem si přála, aby byl operativní co nejdříve. Takže tady je to důležité pro vysílání, možná do budoucna i pro celou řadu dalších pracovně právních otázek. Um, často i bezpečnostních, protože často vyslení pracovníci nejsou chráněni dobře i ve vztahu k bezpečnosti. To jsou věci, na které se musíme zaměřit. Takže implementace to není jenom o legislativě, to je implementaci a tady členské státy nesou velkou odpovědnost. A my musíme um, jednat s členskými státy, musíme využít evropského semestru um, i také v sociální oblasti, abychom zvýšili povědomí členských zemí o respektování pravidel a um, dobrých poli, dobré politiky v oblastech, o kterých jste mluvil. Mm, moje otázka se týká pracovních podmínek a práv e, pracovníků. My musíme se přizpůsobit změnám a v roce 1994 byla schválena směrnice o právech pracujících, ale máme před sebou ještě mnohé výzvy, um, jak mm, jaké by, jak by vypadaly sankce pro větší um, právní jistotu, aby, mm, právní, aby zaměstnanci byli lépe informováni. Ano. Jsou tady některé slabiny v té směrnici. Byl to velký pokrok, ale jsou tam určité slabiny, protože to funguje částečně na dobrovolném základě a jde o to, že někteří to aplikují a někteří ne. A ti, kteří to aplikují, to neaplikují často dobře. Takže skutečně se musíme zamyslet nad těmito um, věcmi. A já bych um, zval sociální partnery, aby vstoupili do těchto úvah. Nejsem velkým optimistem, to musím říct, ale je důležité, aby sociální partneři o tom mluvili. Oni už o tom mluvili, ale musí skutečně analyzovat, jaké to má slabiny, co můžeme zlepšit. Sankce jsou dobré, ale sankce neřeší všechny problémy. Protože my, když zvýšíme sankce, jaké bude, to bude mít důsledky? Ještě méně firem se eh, bude podílet na aplikaci směrnice. Eh, skutečně musíme vyhodnotit, jaké výsledky přinesla tato směrnice. Jistě jsou i pozitivní. Jaké slabiny to má? Jak můžeme zajistit lepší implementaci té směrnice? A tato komise navrhla některá opatření, určitý manuál to bylo odmítnuto. Takže já si myslím, že to máme na programu, podíváme se na to, ale nemohu říct, že to půjde tím nebo jiným směrem, ale je to důležitá směrnice a musíme to brát velice vážně. Paní tak? V EU je stále více lidí bez domova, lidé mají problém nalézt střechu nad hlavou. Převezmete zodpovědnost za Evropskou strategii sociálního bydlení eh, jako součást snahy snižovat bídu. V mé zemi eh, mladé rodiny s nižšími příjmy nemohou najít na soukromém trhu vhodné bydlení. EU zakázala Eh, nízozemí poskytovat sociální bydlení. Tady EU brání úspěšné sociální politice. Abychom skutečně měli sociální bydlení, budete prosazovat eh, odstranění omezení eh, mm, sociální politiky bydlení, která by měla být cílená jenom na určité skupiny. Já jsem také ze země, kde je problém s bydlením. A ten problém je nyní v mnoha členských zemích. I když kompetence v této oblasti je skutečně na členských zemích, tak myslím, že Evropa může sehrát e, důležitou roli, kdy e, podpoříme jednak větší investice do bydlení. Nyní Eh, vytváříme nové investiční nástroje. A když mluvíme o bídě, investování do bydlení, to je také nástroj, jak snižovat bídu. Protože lidé, kteří jsou bezdomová, v špatných podmínkách bydlí, tak vlastně nepochází, nemohou se dostat z té bídy ani jejich děti. My musíme projednat s členskými zámy, eh, že, že sociální bydlení Ehm, za spravedlivých podmínek. A tady eh, jste zmínil problém konkurence, co musíme analyzovat. A jak se tedy eh, seriózně na, eh, podívat na to, zda ty podmínky stále odpovídají realitě. Ehm, myslím, že je tady nutnost podpory investic do bydlení v mnoha částech Evropy. Ne všude, ale v mnoha. Každopádně v rámci těch limitů kompetence Unie se pokusím integrovat tuto dimenzi eh, boje proti bídě a našimho závazku k větší inkluzi. Doplňující otázka? Děkuji za odpověď zhostíte se vlastně odpovědnosti za evropskou strategii sociálního bydlení. Jste řekl, že je to velmi důležité, aby mladí mohli začít na trhu práce. Doufám, že souhlasíte, že je důležité, aby mladí také měli možnost férového eh, přístupu k bydlení. Není to eh, jenom tedy komisař pro eh, sociální věci, který toto může řešit. Je to ekonomické, sociální, finanční téma. Musíme vyřešit, jaké finanční prostředky můžeme mobilizovat, abychom podpořili investice do bydlení. Takže já jsem součást týmu. Komise není jeden komisař. Komisař je kolegium, je to tým. Že pokud můžeme to pracovat, a to je ten záměr, něco udělat ve vztahu k problému bydlení v mnoha částech Evropy, což souvisí se situací mladých, dětí, pracovních míst, pokud nemáte kde bydlet, nenajdete práci, tak já každopádně budu jedním z těch, kdo bude prosazovat řešení vzhledem k omezené kompetenci, kterou Unie má, ale také um, finanční prostředky, které můžeme mobilizovat, abychom přiměli členské státy, ale aby alespoň dělali více v této klíčové citlivé oblasti. Pan Kaďas. Um, my budeme rozvíjet eh, sociální pilíř v tomto parlamentu, což je nezbytné, pokud eh, máme rozvíjet evropskou integraci a Evropu, která bude fungovat do zájmu občanů. Role sociální ekonomiky je tady klíčová. Je tady, jsou tady 3 miliony firem, které zaměstnávají 14 milionů představují 8 HDP. Pokud eh, chceme zlepšit ekonomickou, sociální a další stránku, potřebujeme udržitelný rozvojový model a nevidíme tady eh, jaksi stejnou akceptaci strany členských zemí. Potřebujeme jasný právní rámec homogenní. Můžete se k tomu zavázat? Já vám mohu něco říci. Já jsem velkým fanouškem sociální ekonomiky. Byl jsem ministrem sociální ekonomiky. Já skutečně věřím v důležitou roli sociální ekonomiky už teď. A je tady stále potenciál rozvoje sociální ekonomiky, především k výzvám, které máme. Ekologické, sociální, bída, vyloučení, všechny tyto věci je možné dobře řešit často eh, lépe, mm, pokud máme větší sektor sociální ekonomiky. Ne každý stát eh, má stejný model sociální ekonomiky. Můžeme respektovat různé, musíme respektovat různé kultury, to tež platí pro eh, kolektivní vyjednávání. Musíme respektovat různé modely, které existují v jednotlivých zemích. Ale je tady velký prostor společný v roce 2011 komisař Barnier a Andor Tajány měli tedy eh, konferenci o sociálním biznesu, což vytvořilo pozitivní dynamiku sociální ekonomiky. Takže ta moje představa je, že to bude nejenom tedy komisař pro pracovní místa, který je zodpovědný, který toto musí řešit, ale společně s jinými komisaři skutečně Eh, ty aktéry přivést dohromady a pokusit se prosadit sociální ekonomiku ve vztahu s velkým výzvám, které máme ve společnosti a využívat nástroje sociální ekonomiky. Já jsem mluvil tady o finančním aspektu. Um, pracovní místa, to je velice důležité téma, vnitřní trh, sociální ekonomika by měla mít stejná práva na vnitřním trhu jako jiné podniky. A já se těším na spolupráce s dalšími komisaři, aby sociální ekonomika byla ještě lépe tablována v Evropě a součást naší tržní ekonomik, sociální ekonomiky, což souvisí se sociální odpovědností, kterou zmínil Kolega, doplňující otázka? Je velmi obtížné získat konkrétní odpověď, ale myslím, že ji musíme směřovat k homogennímu rámci, který bude platit všude. Jedna z výzev, kterou máme v tomto parlamentu před sebou, a tady byly velice zajímavé představy, a e, to je problém nezaměstnanosti mládeže v některých členských zemích, je ta úroveň neakceptovatelná. A moje otázka je, myslíte si, že by tady měla být nějaká rezerva 3% na těch fondů na nezaměstnanost, nezaměstnanost mládeže a ty nejvíce postižené státy mají tedy 15%, 15% podíl. Myslím, že to je skutečně věc, která nás postihuje všechny a teď musíme přijmout konkrétní opatření. Eh, stručná odpověď. Pokud začneme, bo pokud chceme skutečně harmonizovat status sociální ekonomiky, což je, má jiný název v Německu, tam když mluvíte o sociální ekonomice, tak tam eh, tak nevíte, co, ne, oni nevědí, co myslíte, ale mají stý, silný sektor sociální ekonomiky. Pokud to chceme harmonizovat, nikam to nepovede. Ale můžeme mít velice pragmatický přístup a můžeme mobilizovat a vytvářet rovné podmínky pro všechny podniky, združení, a kteří se považují za součást sociálního sektoru. To je tedy na doplnění. Druhá věc je nezaměstnanost mládeže. To je, myslím, toto myslím, že zůstává absolutní prioritou na naší agendě. Je, nedám jasnou odpověď, zda by to mělo být 3 nebo 15 Musíme nejprve vědět, co můžeme udělat lépe, jak, jaké eh, nástroje můžeme použít. Mluvili jsme o garanci mládeže, ale o to nejde. Jde o vzdělání, eh, eh, školení, ty fondy na nezaměstnanost mládeže, tak ty musíme věnovat tam, kde ta eh, nezaměstnanost mládeže je velký problém. Tam, kde je malá, tak tam to mohou řešit lépe. Ale tam, kde je koncentrovaná nezaměstnanost mládeže, tak tam musíme zaměřit naše zdroje poslední otázka, pan Hetman. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Vy jste dlouho hovořil o vysílání pracovníků Já bych se chtěl zeptat na něco jednoduchého a stručného. Směrnice zadávají členským státům, aby zveřejňovali všechny informace ohledně podmínek vysílání a odměňování vyslaných pracovníků na jedních webových stránkách. Ale bohužel praxe ukazuje, že na těch webech často informace chybí. Jaké kroky hodláte eh, podniknout, aby se zajistilo, že ty webové stránky budou reflektovat skutečnou právní situaci v zemích, eh, kde k vysílání dochází? Toto je opět otázka implementace. Nestačí mít dobrá pravidla. Ale abyste měli dobré, dobrou regulaci, musíte zajistit, že to, co jste rozhodli, bude také implementováno. A já musím říct, že přiznávám, že toto jsem třeba nevěděl. A ověřím si, zda to tak je, pokud ty informace nejsou k dispozici, pokud ty weby nejsou kompletní, pokud ty informace, které mají být dodány, dodávány nejsou, tak pokud to tak je, tak s tím musíme něco dělat. Musíme zajistit, že Ti, kteří vysílají pracovníky, jim také dají ty správné informace. Ono, vysílání pracovníků je pozitivní věc. Ono se to velice často prezentuje jako to nejhorší možné představitelné, ale ono to musí respektovat pravidla, musí to být spravedlivé vůči eh, vysílající zemi, zemi, kam se vysílá, i vůči tomu vyslanému pracovníkovi. A vlastně nejen vůči němu, ale i vůči těm, které to vyslání nějakého pracovníka přímo ovlivní. Takže e, potřebujete mít minimálně všechny potřebné informace. A pokud to tak je, že ty informace na těch e, e, webových stránkách nejsou, no tak to komise začne řešit. a zajistíme, aby to tak bylo. Ale říkám, musím to ověřit, eh, musím se přiznat, že jsem nevěděl, že to tak má být. Ale zatím tu práci vlastně ani nedělám, tak snad mi to nebudete moc vyčítat. Následná otázka? Dobře, tak já využiju ještě příležitost zeptat se na tu úplně poslední otázku dnešního dopoledne. Co se týká implementace směrnice o vysílání pracovníků, Chci se zeptat, co budete dělat s disproporční administrativní zátěží v některých členských státech. Jak zajistíte, že svoboda pohybu a pohybu služeb bude spravedlivá a skutečně svobodná v kontextu směrnice o vysílání pracovníků? Myslím, že už jsem vám částečně odpověděl. Nikdo nechce vytvářet nemožnou administrativní zátěž, protože všichni víme, že když se tato zátěž vytvoří, tak eh, vždy eh, pak jsou takové výčitky a my je nechceme. My chceme mít administrativní věci, které jsou nutné, ale ne takové, které znemožňují život firmám, jednotlivcům, Eh, nebo těm zemím dokonce, které vysílají a přijímají vyslané pracovníky a tak dále. Důležité je, abychom vyhodnocovali, co činí vysílání pracovníků efektivní, co jej činí eh, spravedlivým, jaké informace potřebujeme, jakým způsobem ty informace můžeme poskytnout, co se stane, když eh, před vysláním pracovníka nebudete mít to známé A1, co se stane, když to získáte teprve krátce po vyslání pracovníka? To jsou všechno velice praktické otázky, které je potřeba vyhodnotit. A na základě toho vyhodnocení pak zkrátka musí proběhnout určité přizpůsobení, pakliže bude zapotřebí. Nevytvořili jsme systém, který má vysílání pracovníků znemožnit. Vytvořili jsme systém, který dělá z vysílání pracovníků něco, co je prospěšné pro všechny a dělá jej, činí jej přijatelným pro všechny, protože pak, když nebudeme mít pravidla, tak eh, ten systém bude odmítán poměrně vehementně a my považujeme vysílání pracovníků eh, za součást svobody pohybu pracovníků a svobody poskytování služeb. Takže musíme zajistit, aby to fungovalo řádně a spravedlivě a na to se také hodláme zaměřit i na úrovni administrativních procedur. Děkuji. Těch posledních 30 sekund jste ode mě dostal jako bonus, pane Šmite. Děkuji všem za položené otázky. Děkujeme vám, pane kandidáte, za odpovědi. A teď máte prostor eh, pro své poslední závěrečné sdělení. Máte maximálně pět minut. <laughs> so you think after... Ano, děkuji. No tak poté, co jsem zde hovořil tak dlouho. Tak nejprve bych vám chtěl všem poděkovat za tuto nesmírně zajímavou, konstruktivní, stimulující i kritickou diskusi, kterou jsme vedli. Musím říci, že toto je evropská demokracie. A domnívám se, že vzhledem k tomu, že všichni pocházíme každý z jiného členského státu, máme tam různé povinnosti. Já musím říci, že ne úplně ve všech členských státech dochází k takovýmto interpelacím, k takovýmto demokratickým systémům, takže bychom měli být skutečně pišní na tento demokratický systém, který zde máme. A já bych chtěl pogratulovat eh, Evropskému parlamentu, vlastně gratuluji i sobě, protože jsem stále ještě poslancem Evropského parlamentu, takže gratuluji Evropskému parlamentu k tomu, že zavedl tyto mm, interpelace nebo tyto Um, tato slyšení s těmi navrhovanými komisaři. Protože právě i práce komise má být velice silně propojena s prací Evropského parlamentu. Um, my, sice ty budovy nejsou tak daleko a ani ta naše práce by neměla být eh, daleko. Já třeba jsem se stal ministrem ve své zemi a nebyl jsem zvolen, ale pak jsem byl demokraticky zvolen do Evropského parlamentu a nyní mě budete vy hodnotit a posuzovat, eh, vy jako volení poslanci a k takovýmto postupům nedochází ve všech členských státech. Takže děkuji za toto velice stimulující výměnu názorů. Musím uznat, že to bylo náročné, ale také, tak, takové by to mělo být, takové slyšení. A Myslím si, že takový, taková debata by měla probíhat velice často. Já mezi vás zajdu pokaždé, když eh, budu mít pocit, že je dobré něco s vámi konzultovat, eh, dozvědět se od vás eh, vaše názory. Někdy ty názory mohou být odlišné, někdy mohou být i dost kritické, ale právě to činí evropskou politiku skutečně demokratickou a živou. Takže vám chci přislíbit, že se s vámi budu často stýkat a že budeme pokračovat v té diskusi, kterou jsme dnes začali, pokud mi to umožníte. Chci říci, že máme před sebou velký společný projekt. Každý má své ideály a své myšlenky. Samozřejmě každý je trochu jiný, jinak by jste v Evropském parlamentu byla pouze jedna strana a to určitě není ideální nikde. Naším společným cílem je sloužit našim občanům, evropským občanům. Chceme, aby se Evropská unie opět přiblížila svým občanům. Lidé v Evropě mají svůj běžný život, řeší své každodenní problémy a my eh, se také musíme zabývat jejich každodenními problémy. A na to jste se často ptali. Minimální příjem, o sociální ochrana, chudoba, děti. To je všechno součástí každodenního života našich občanů. Musíme tudíž zajistit, že naše politická opatření budou pomáhat občanům v jejich každodenním životě. A že po pěti letech této Evropské komise budou moci Evropané říci, ano, došlo k pozitivnímu pokroku, došlo k určitému pokroku, mm, projevily se určité výrazné změny i v mém životě a to díky Evropské unii. Mm, Evropská unie, to samozřejmě na začátku byl projekt míru, ale to teď nestačí. Chceme určitou sdílenou eh, prosperitu a mm, chceme prosazovat myšlenku, že každý člověk má právo být rovným eh, aktérem společnosti a že musí mít rovné příležitosti. To je ten důvod, proč je Evropa tak skvělá. A já bych rád chtěl všechny tyto hodnoty hájit. Souhlasím s tím, že nestačí e, o nich pouze hovořit, ale musíme je každý den prosazovat také svou politickou prací. Evropská komise, členské státy, rada, zcela jistě, ale také i Evropský parlament, protože vy jste hlasem našich občanů a my musíme tomu hlasu naslouchat. Děkuji. Thank you very much. Uh, as a Velice vám děkujeme, pane kandidáte. Já jako místo předsedkyně bych se také možná ráda vyjádřila k několika věcem, pokud mi ještě dovolíte několik komentářů. Za prvé bych chtěla říci, že pro mě to vlastně bylo první takové slyšení s navrhovanými komisaři. Eh, ano, pro vás také, pane kandidáte, takže máme alespoň něco společného. Eh, myslím si, že bylo velice zajímavé poslouchat i ty otázky. Otázky byly docela náročné, často byly kritické a eh, Myslím si, že eh, dnes na tomto slyšení byla podtržena spíše ta sociální součást vašeho portfolia než, samotný, než samotná pracovní místa nebo vytváření pracovních míst. Ale když hovoříme o sociální inkluzi, o osobách sociálně vyloučených, eh, což mohou být třeba osoby, ehm, které spadají do nějaké minoritní skupiny nebo osoby se zdravotním postižením, tak pokud v této souvislosti hovoříme o inkluzi, tak nenapadá mě lepší příklad než právě inkluze na pracovním trhu. Musíme se na to soustředit. Musíme usilovat o vytváření udržitelných pracovních míst pro ty, kteří to skutečně potřebují. Protože dnes je v mnoha členských státech ehm, problém s tím, že jsou skupiny lidí vyčleněny. A zároveň přitom na pracovním trhu je mnoho volných míst. A takže potřebujeme, aby nám s tím ehm, tyto lidé pomohli. Také do velké míry oceňuji to, co jste řekl, pane Šmite, a to, že se zaměříte na diskuse, které budou vycházet z faktů Pak je také důležité provádět posouzení dopadů našich politických koncepcí, protože třeba o evropské, pardon, o sociální Evropě hovoříme už eh, celá léta, ale zároveň eh, je to tak, že čtvrtina dětí v Evropské unii žije v chudobě. A na ulicích máme dnes o 70% více lidí bez domova než před deseti lety. To jsou data. Takže to vypadá, že něco nefunguje tak úplně dobře, jak jsme si představovali. A poslední věc, kterou chci říci. E, slyšíme od vás nesmírně ambiciozní plán, plný témat, která chcete otevřít, která teď často e, členské státy spíše rozdělují, než že by je spojovaly, protože chcete mm, otevřít některá velice citlivá témata. Můj poslední komentář je tak, že bychom eh, neměli slibovat nesplnitelné, protože očekávání lidí v Evropské unii jsou velká, ale je zde zároveň také velká vlna populismu. Dochází k nárůstu populismu u politiků a v mnoha členských státech, v zásadě ve všech členských státech. A mm, dochází k takovému nárůstu populismu. A já si myslím, že některé vaše plány by mohly být eh, zneužity, pokud by se ji nepodařilo zrealizovat. Děkuji vám tedy všem a děkuji zejména panu kandidátu na komisaře, panu Šmitovi. Now, um, before I close... Předtím, než prohlásím toto slyšení za ukončené, tak bych chtěla říci, že schůze koordinátorů se bude konat za zavřenými dveřmi, proběhne vyhodnocení tohoto slyšení zkuse se bude konat od půl jedné do půl druhé. Bude to v místnosti ASP 1E2. E Ještě bych vás všechny požádala o trpělivost. Eh, proběhne tedy ten eh, proces vyhodnocení, pak bude vypracován dopis, hodnotící dopis a všechno to bude v režimu důvěrné a ten dopis bude ode, eh, odeslán také vlastně v režimu důvěrné teprve až po schůzi konference předsedů, po úplně posledním slyšení budou informace zveřejněny a ty závěry budou zveřejněny. Děkuji a tímto mm, končím dnešní slyšení. Yeah, yeah, yeah.